Uh, uh, Kolegové, vítám vás na druhé části eh, tří eh, slyšení, která se týkají využití uživatelských údajů Facebooku firmou Cambridge Analytica a dopad na ochranu údajů. Eh, druhé slyšení se týká hlavně dopadů této situace a toto slyšení probíhá také za výbor Libe, Itre, Avko a Jury kteří jsou tyto, které jsou tady zastoupeny. Jsou tady spolupředsedající, kteří eh, zde budou jednotlivě. Vím, že eh, paní místo předsedkyně Mady Delvo je zde za jury. U ostatních těch výborů nejsem si jist, kdo tady bude za Avko paní Hybner. Uh, Eh, ITRE, pa, eh, Paul Rubnik. Mm, je důležité, aby všechny výbory byly zmíněny v tomto slyšení. Eh, připojí se k nám také místo předsedkyně výboru IMKO a předseda výboru pro kulturu. 4. června se konalo první takové slyšení a já nyní přeš, přečtu dosti nudný úvod, než se dostaneme k samotné podstatě věci, ale je to důležité, abychom si to připomněli. To první eh, slyšení eh, bylo velmi zajímavé, takže budeme pokračovat ve stejném eh, formátu. Vítám tedy všechny naše hosty, kteří se běžně neúčastní a předpokládám také účast většího počtu poslanců. E, na základě rozhodnutí konference předsedů z 12. dubna a setkání s panem Zuckerbergem na úrovni konference předsedů bylo rozhodnuto, že, proběhne, že proběhnou tři hloubková slyšení s klíčovými partnery za Cambridge Analytiku a Facebook a dalšími eh, za účastněnými. Pošlo o to dost dobrat se podstaty, něco se z toho naučit a využít se, využívat nástroje, které máme k dispozici. Eh, Pravděpodobně eh, jste slyšeli, že nebylo jednoduché zajistit ty nejrelevantnější, nejrelevantnější řečníky, Snažili jsme se opravdu eh, velmi mnoho, protože jsme měli za to, že by bylo dobré, abych se tady vystoupili ti, kteří rozhodují v těchto firmách, jak ve Facebooku, tak v jiných firmách. A eh, dnes eh, tady tito hosté tedy jsou. První, druhá část, tedy dnešní, se bude zaměřovat na konkrétní dopady, dopady na ochranu soukromí, volební postupy, důvěra spotřebitelů v digitální platformy, kyberbezpečnost a postavení na trhu těchto sociálních médií. Třetí část, která se bude konat 2. července, e, tam vystoupí celá řada komisařů, pokud jde o politická řešení a možnosti nápravy, aby bylo obdobné situaci zabráněno. A na tomto zasedání jsme chtěli, aby e, zde byl byla paní eh, Sheryl Sandberg, která je hlavní provozní ředitelkou, anebo někdo takový obdobný. Máme zde tři zajímavé panelisty, ale předtím ještě připomínám pravidla, která se eh, budou, pokud jde o projevy, eh, um, uplatňováno, takže prosím dodržujte řečnickou dobu i ta pravidla. Politické skupiny byl, dostali časové dotaci každá 15 otázek podle Dehontovy eh, metody, takže všechno je přesně naplánované, pokud jde o ty časové eh, sloty. Po každé otázce požádáme vystupující, aby eh, zareagovali tak, aby to, ten, to slyšení bylo plynulé. Po prezentacích panelistů budou vystoupit jednotliví předsedové výboru a potom bude nasledovat ten seznam řečníků, tak jak jsme se na něm dohodli. Každý na seznamu řečníků účastníků, včetně předsedy, bude klást jednu otázku a zaměřenou na jednoho panelistu a maximálně po dobu jedné minuty. Panelista potom, na kterého bude ta otázka směrována, má dvě minuty na odpověď a tuto časovou dobu budeme dodržovat všichni, kdo překročí, budou přerušeni. Pokud nebude ten řečník přítomen, který je na řadě, dostane na slovo další to, to je všechno ostatní, myslím, je jasné a my nyní můžeme přes eh, přikročit ke řečníkům. Nebylo to až tak nudné a dlouhé, jak jsem eh, varoval. Máme tady tedy eh, panel, který je tvořen paní Andreou Jelínek, která je předsedkyně eh, Rakouského úřadu na ochranu osobních údajů Paul Olivier Dehaye, který je předsedou a spoluzakladatelem firmy Personal Data a Steve Sutterfield, který je ředitelem politiky na ochranu soukromí a ředitelem eh, reklamní politiky a veřejné politiky ve Facebooku. Takže na Facebooku první část, tedy část eh, jedna, začneme eh, přímo jednotlivými řečníky. První je paní ne, ne, omlouvám se, říká pan předsedající, eh, my vzhledem k tomu, že máme otevřený a demokratický systém, tak eh, vyzvu nejdříve předsedy a místo předsedy těch jednotlivých dočených výborů, Madí Delvo Ster. Ano, děkuji, Claude. Já zastupuji výbor pro právní záležitosti, záležitosti. My se zabýváme otázkami, které se vztahují k tomu, to případu eh, Eh, pokud jde o příslušnou eh, legislativu, soudní příslušnost v této věci a výklad a eh, použití práva, etické otázky v souvislosti s novými technologiemi, takzvaný data mining, sbírání dat a textů a ochranu údajů. Takže z tohoto pohledu se na to díváme. Vítám tady odborníky, kteří budou hovořit a Eh, eh, těším se na jejich projevy. Pokud jde o příslušnost soudní, eh, zajímalo by nás právě, jaké jsou cesty té nápravy soudní, které mohou být použity, to bude naše hlavní zaměření. Více bych k tomu neřekla a, a poprosím spíše panelisty. Děkuji za to, že jste tady a pokud další předsedové výboru dorazí, dám jim též slovo, ale zatím začneme tedy s tím slyšením. První eh, eh, řečnicí je paní Andrá Jelínek, která předsedá Rakouskému úřadu pro, na ochranu osobních údajů. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, GDPR vstoupilo v platnost 25. Eh, května. Co vlastně víme, hm, vstoupilo v účinnost, tedy eh, platnost tady už je dva roky. Eh, tím se tedy vytvořila nová situace pro ochránce dat v Evropské unii, také v Evropskou unii a tak dále. Případ Cambridge Analytica vyšetřuje eh, ICO eh, ve Spojených eh, státech. Je to vlastně dáno Spojeném království, protože došlo také de facto k tomu porušení Velké Británie. Případ může může tedy eh, skončit eh, významnými pokutami do výše, eh, do výše asi 25 obratu příslušné firmy. ICO, ta vyšetřuje tedy nejenom zprávu, bude také dospívat k vlastním závěrům a také nám dává informace a to průběžně. Vyšetřování probíhají a výsledky budou zveřejněny ještě v červnu nebo v červenci v podobě zprávy. Eh, jednou z záležitostí, kterou řeší nařízení GDPR, je eh, zodpovědnost. A zda tedy firmy, které hospodaří s daty, hospodaří s nimi v souladu s tímto předpisem. GDPR nemůže vyřešit problémy, tohoto případu, ale máme silnější nástroje na ochranu dat než dříve. Ochrana dat se tady neobjevila z ničeho nic 25. května. Objevila se tato problematika již před 20 lety. A kdo pravidla dodržoval dosud, nebude mít problém s dodržováním nařízení GTPR. Jde o důvěru uživatelů a zákazníků jestliže investujete do ochrany dat, pokud tedy eh, respekt soukromí je zabudován do vašich systémů, jestliže berete svoji zodpovědnost vážně, pak eh, není třeba příliš eh, investovat do kampaní, které napravují problémy a omlouvají se těm, jejichž data byla zneužita. Dnes už víme, že máme více než 30 přehraničních případů problémů eh, s ochranou dat. Budeme tedy vyšetřovat velice pečlivě, eh, jak tento nový systém GDPR eh, uplatňují příslušné dohledové orgány. Facebook a Cambridge Analytica, domnívám se, jsou pouze špičkou ledovce, to jsme slyšeli mnohokrát, ale já prostě s tím souhlasím. Nicméně podstatné je, že došlo k odhalení určitých eh, eh, jevů a eh, Facebook připustil, že tomu tak byly. A kdykoliv se odhalí něco nového, opět je zde přiznání v dalším kroku. Takže je to vlastně taková nějaká mozaika taková mozaika, ze které se skládá obrázek a těžko říct, kolik toho ještě bude. Tady jde o to, abyste měli svá práva chráněna a e, prosazována. E, tady v podstatě není možné, aby někdo pracoval s daty, pokud s tím nesouhlasil jejich uživatel, jejich majitel, jejich poskytovatel. Očekáváme, že eh, také ve Spojených státech by se měla objevit podobná eh, legislativa jako GDPR. Je to velice zajímavé, protože eh, de facto poprvé ve Spojených státech se tím začíná veřejnost zajímat více. Zájem o GDPR mm, roste a tempo zde určuje Evropa. Samozřejmě, že nejde jenom o to, aby Eh, firmy ve Spojených státech eh, dodržovaly a uvědomily si své, eh, své povinnosti, ale jde hlavně o to, že roste povědomí. Děkuji. A nyní po lidé předseda a spoluzakladatel personadata.io. Děkuji vám, že se mohu Eh, zúčastnit tady tohoto eh, zasedání. Eh, já jsem v prosinci 2015 četl článek Harryho Davise v Guardianu a je jasné, že došlo k zpracování politických dat ze strany jedné britské společnosti a týkalo se to milionu Američanů. Eh, když jsem ovšem zjistil, že tento článek zůstal osamocen, eh, začal jsem eh, potom pátrat sám a shromáždil jsem velice rychle řadu důkazů, které ovšem byly znepokojivé. A mm, ono to trošku zapadlo v povyku kolem Brexitu a amerických prezidentských voleb. Své důkazy jsem předložil eh, žurnalistům a eh, někteří eh, začali zveřejňovat zprávy o Cambridge Analytica. A je třeba říci, že jsem byl velice překvapen, jak se Facebooku dlouhou dobu dařilo de facto odrážet obvinění, o kterých jsem věděl, že je to de facto pravda. Zjistil jsem, že Facebook je totiž pouze Cambridge Analytica s lepším PR. Je třeba říct, že Facebook zatím si vede velice dobře, dobře chrání své vlastní zájmy. Já eh, tomu říkám top-down transparentnost, transparentnost z hora dolů. Z hlediska eh, ochrany eh, dat eh, to vlastně se netýká jednotlivých datových subjektů. Takže čemu já teď říkám transparentnost ze spoda nahoru? Tak de facto je třeba, aby se kladly otázky, které jsou právně oprávněné a na které se musí poskytnout závažné odpovědi. Pokud se týče Facebooku, eh, já jsem eh, začal eh, dát, dávat Facebooku požadavky na přístup. Například zajímala mě moje data z Pixelu a data z Custom Audiences. Já jsem tedy zjistil, že tady jsou skupiny jednotlivců, které, kde tedy Eh, Facebook eh, má, má jejich eh, e-mailové kontakty a telefonní kontakty. Já jsem se snažil tedy o přístup k těm datům a Facebook nakonec vydal nástroj, který toto umožňuje, ale bohužel ho omezil na trvání pouze dvou měsíců. Přesto ale je možné, že stovky inzerentů Eh, se opravdu využívají data eh, Facebooku s tím, že předstírají, že s tím mají eh, souhlas od Facebooku. Dále jsem se zabýval dat v platformě Pixel. To se mělo de facto jednat o seznam stránek mimo Facebook, eh, které mě sledují jako uživatele. To bylo taky velice zajímavé, eh, v tom jsem pochopil, jak to funguje. Eh, já jsem příslušný seznam, čekal jsem na něho 18 měsíců a pořád nic. A poté jsem měl eh, sdělení z britského parlamentu, eh, dále Mark Zuckerberg byl v Evropském parlamentu a tak dále. A to, co zde zaznělo, to je v rozporu s informacemi, které jsem dostal já. Eh, toto, na toto upozornil explicitně senátor Blumenthal v přímých písemných otázkách Marku Zuckerbergovi. Facebook na to reagoval tím, že eh, oznámil jakýsi nástroj, nepříliš jasný, o co jde, o který bude říkat Clear History. Eh, je to nástroj, který bude naprosto nedostatečný od samého počátku. Eh, navíc není otázka, tedy otázka je, jestli bude skutečně dán dobrovolně k dispozici, nebo jestli je to spíše výsledek mého 18-měsíčního úsilí. Eh, ještě bych řekl, že já jsem tyto žádosti eh, poskytoval prostřednictvím Privacy Shield, eh, což je jaksi mm, pro moji ochranu. Používal jsem tedy systém Trusty. Já musím říci, že jsem se snažil své stížnosti také předložit, předložit eh, jirskému ochránci dat příslušnému komisaři, ale dosud jsem nedostal eh, žádnou odpověď. Domnívám se, že eh, tento úřad je de facto tím, kdo nejvíce umožňuje Facebooku, aby nedodržoval evropský zákon o ochraně dat. Čili Facebook skutečně je Cambridge Analytica s lepším PR, lepšími právníky a lobbystickými schopnostmi. A bohužel musím říct si toto, nejde mi o transparentnost pro transparentnost, snažím se lépe pochopit, jak ten systém funguje a také vzdělávat jiné, jak toto funguje. Já jsem založil nevládní neziskovou organizaci personaldata.io já tady mám určitou strategii, ale o té budu informovat písemně. Data Facebooku jsou klíčová pro to, aby se identifikovala, vyřešila data, která by bez Facebooku nevznikla. Ovšem klíčem k řešení nemusí být Facebook. Facebook nebo Mark Zuckerberg se budou omlouvat a budou nás žádat, No, abychom důvěřovali tomu, že záležitost to bude eh, zlepšená, vyřešena. De facto budou jenom upevňovat svoji moc nad informačním ekosystémem, který aktivně znečuští. Eh, alternativou je to, že řada dat je kopírovatelná mimo Facebook a je možné eh, takto vyvažovat eh, pomoc, eh, moc Facebooku. Máme například Facebook Pixel data. Také je možné tímto pověřit žurnalisty, tedy aby se snažili lépe zvládat porozumění cizím vlivům. Tato inovace je nicméně Facebookem aktivně bržděna a situace se může zhoršit. Facebook může k těmto datům poskytnout selektivní přístup, tak aby si vytvářel tu novou platformu. Možná, že už to dělá. Já bych byl rád, kdybyste eh, vnímali tuto příležitost eh, jako možnost jakési předdistribuce, ne eh, redistribuce. Portability umožní inovaci a vyvážení moci. Mark nám všem brání v tom, abychom přistoup, mohli přistupovat ke svým data, datům a abychom mohli vytvořit širokou paletu služeb, které tyto problémy vyřeší. Skutečně není třeba mu, eh, není možné mu důvěřovat, pokud nemodernizuje svůj model. Mnohokrát děkuji a nyní dostane slovo Steve Sutterfield, ředitel pro otázky ochrany soukromí a ředitel pro reklamní politiku ve Facebooku. Prosím, máte maximálně 10 minut. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Je mi ctí, že tady dnes mohu být. Opakuji, jmenuji se Steve Satterfield a jsem eh, ředitelem v týmu Facebooku pro ochranu soukromí. Máme na starosti otázky soukromí, a týká se to našich reklamních produktů a našich platform. Spolupracujeme s produkty nebo s manažery pro produkty a s techniky, abychom řešili otázky v souvislosti s ochranou údajů při budování našich produktů. Facebook vytváří produkty, které pomáhají lidem po celém světě zůstat ve spojení s těmi, na kom jim záleží. Vyvíjí platformy, které pomáhají spolupracovat s dalšími aplikacemi, způsobem, který chrání soukromí. Podporujeme princip přenositelnosti údajů, což je také zahrnuto v obecném nařízení o ochraně údajů. Dnes tady máme mluvit o konkrétním incidentu, který se týkal platformy Facebooku. Je to samozřejmě porušení developerských politik Facebooku, když doktor Alexander Kogan předal informace firmě Cambridge Analytica. Za okamžik vám zámím s tím, jaké kroky byly přijaty za účelem zabrání tomu, že se ten případ nestane znovu. A chci také využít této příležitosti, abych celý tento eh, dialog rozšířil Chci mluvit obecněji o těchto eh, principech a zásadách a také o tom, jakým způsobem dodržujeme GDPR. A chci také rozptýlit eh, obavy a milné představy o tom, jaké máme postupy. Řada z věcí, o kterých dnes budeme mluvit, se týká důvěry. Společnost Cambridge Analytica porušila důvěru. Došlo k porušení důvěry mezi Facebookem a osobami, které každý den využívají naše služby. My se snažíme důvěru našich uživatelů získat zpět tím, že smysluplným způsobem vylepšovat naše produkty, postupy a praktiky. Potrvá nějakou dobu, než se vypořádáme s těmito výzvami. Záleží nám na tom, abychom to udělali správně. Je to nutné. A s tím bych se tedy eh, dostal k tématu dnešního slyšení, což je Cambridge Analytica. Na úvod bych řekl, že nejlepší informace, které máme, ukazují, že doktor Kogan nepředal společnosti Cambridge Analytica údaje žádných evropských uživatelů. Vychází to ze smlouvy, kterou má společnost doktora Kogana s firmou Cambridge Analytica, vyplývá to z jeho svědectví a také z naší interní analýzy. Nemůžeme samozřejmě nic takového s konečnou platností konstatovat, dokud neprovedeme příslušné šetření a to můžeme udělat, až nám to povolí úřad komisaře pro informace ve Spojeném království. Takže je důležité zaměřit se na dopad společnosti Cambridge Analytica na evropské občany, ale nechceme zlehčovat, co se stalo a samozřejmě chceme zabránit tomu, aby se to opakovalo. Co tedy děláme pro to, aby se to neopakovalo? Za prvé, v roce 2014 jsme změnili naše zásady, abychom více omezili informace, o které můžeme žádat. A abychom také proaktivně posuzovali aplikace, které žádají víc – než základní datová pole. Ale zajdeme ještě dál. Za prvé, když používáte nějakou aplikaci, bude vás moct požádat o povolení pouze pro omezené informace, jméno, profilovou fotografii, e-mailovou adresu. A náš operační tým to musí celé posoudit. Za druhé, pokud tři měsíce nějakou aplikaci nepoužijete, zabráníme jí v přístupu k vašim informacím. Za třetí, v dubnu jsme všem ukázali v médiích seznam aplikací, které využíváme a také jednoduchý způsob, jak odstranit povolení aplikace, aby dál využívala vaše informace. A poslední věc. Prošetřujeme každou aplikaci, která má přístup k velkému množství informací, než změníme platformu v roce 2000, nebo než jsme změnili platformu v roce 2014. A když jsme měli obavy, tak aplikaci pozastavíme a pokud se eh, informace zneužívají, zakážeme aplikaci a zatím se prošetřili tisíce aplikací a přes 200 jsme jich pozastavili. Ale ještě než provedeme změny na developerských platformech, platform, nebo jsme je provedli, už dva roky jsme pracovali na změnách v našich službách v souvislosti s GDPR. Připravovali jsme se. A to bylo velké úsilí na straně Facebooku. Máme obrovský eh, průřezový tým, největší v historii firmy, stovky lidí, kteří pracují na nových eh, produktech – a snažili jsme se také o to získat eh, informace od ostatních. Uvedu příklad, zjednodušili jsme kontroly a nastavení, takže místo toho, aby nastavení bylo úplně všude, na 20 obrazovkách ve Facebooku, máte teď k ním přístup na jednom místě. Vytvořili jsme nový portál, aby lidé mohli uplatňovat své právo na přístup k opravě. A aktualizovali jsme nástroj přenositelnosti, který se jmenuje Download Your Information. Znamená to, že data mají k dispozici lidé všude po celém světě. A využíváme nové toky pro informace, žádáme Evropany výslovně o souhlas se dvěma typy zpracování údají. Je to zhromažďování a využití specifických kategorií osobních informací o jejich profilech. Jsou to informace pro rozpoznávání obličeje a využití údajů od třetích osob. Tyto funkce jsou naprosto volitelné. Lidé mohou říct ne a dál používat Facebook. Za čtvrté, aktualizovali jsme také naše podmínky. Naše Podmínky představují smlouvu s našimi uživateli a podobně jako u jiných služeb žádáme všechny, aby odsouhlasili tyto podmínky, než budou pokračovat v použití Facebooku. A měl bych říct, že ta smlouva, ta dohoda je samostatná od toho souhlasu, o kterém jsem právě mluvil. Naše práce na ochraně údajů a soukromí neskončila 25. května, naopak. Sestavili jsme tým kvůli GDPR a teď máme centralizovanou organizaci, která slučuje týmy z Facebooku, které se zaměřují čistě na soukromý vztah k našim produktům. Tyto týmy zvažují, jak zajít ještě dál, aby uživatelé měli větší kontrolu. A proto jsme také oznámili plány na eh, sestavení historie, to znamená, že uvidíte informace, které Facebook dostává z webových stránek a z aplikací, když je využíváte. Můžete vymazat tuto historii a můžete zabránit v tom, aby tyto informace byly spojeny s vaším účtem. Když jsme to oznámili, bylo to vágní. Zhruba jsme to načetli a to proto, protože jsme doufali, že dostaneme zpětnou vazbu od lidí z celého světa, až budeme ten nástroj dál vyvíjet. Než přijdeme na otázky, rád bych vyjasnil dvě věci, které se týkají naší služby a toho, jak funguje, a konkrétně našich reklamních produktů. Chci, aby bylo jasné, co děláme a co neděláme. První oblast je reklama. Na úvod bych řekl, že náš obchodní model vychází z reklamy. Myslím, že je to nejlepší model, jak dosáhnout toho, čeho chceme dosáhnout. Reklamy, které lidé vidí na Facebooku, jsou cílené, to znamená, že využíváme údaje k personalizaci reklam, které lidé vidí. Výzkum ukázal, že pokud lidé uvidí reklamy, chtějí vidět reklamy, které jsou pro ně relevantní. My víme, že relevantní reklama pomáhá podnikům dostat se k lidem, které s největší pravděpodobností budou zajímat jejich produkty a služby. Relevantní reklama je nesmírně důležitá, zvlášť pro malé podniky s omezeným rozpočtem na reklamu. Reklama a soukromí nejsou v rozporu. Můžeme poskytovat relevantní reklamy, aniž bychom incidentovi říkali, kdo jste, nebo aniž bychom prodávali vaše osobní údaje. Zajišťujeme také, že lidé budou mít pod kontrolou reklamu, kterou vidí, jak už jsem říkal. Žádáme o výslovný souhlas, než použijeme údaje třetích osob, abychom ukázali relevantní reklamu. A máme také nástroj, který se, říká, který se jmenuje Přidat preference, umožňuje lidem eh, kontrolu nad eh, oblastmi zájmu. A můžete také vidět, proč někdo dostává nějakou reklamu přes Facebook a můžete skrýt budoucí reklamy. A jako poslední věc chci eh, zmínit otázky, které se objevily v poslední době, a totiž jak Facebook zpracovává údaje uživatelů, kteří nevyužívají Facebook, jak vytváříme takzvané stínové profily. Facebook nevytváří profily pro osoby, které nemají účet na Facebooku. Řada webových stránek a aplikací využívá služby Facebooku, aby eh, reklama byla zajímavější a relevantnější jsou tam takové věci jako tlačítka pro lajky a podobně, aby to bylo efektivnější. Řada dalších podniků také, řada dalších společností tyto služby nabízí. Když používáte webovou stránku, která využívá naše služby, dostáváte informace, i když jste odhlášení. A to proto, že ta webová stránka nebo ta aplikace neví, jestli jste uživatelem Facebooku nebo ne. Požadujeme, aby webové stránky a aplikace sdělily, jestli využívají tyto informace a proč. Využíváme tyto informace pro něko- z několika účelů. Rád to ještě rozvedu, až se budete ptát, ale nevytváříme pro nikoho stínové profily. To je prostě není pravda. Soukromí ochrana údajů je jádrem našeho podnikání. Jak říkal náš ředitel Mark Zuckerberg, nemůžeme chránit údaje lidí, nebo pokud je nedokážeme chránit, tak si nezasloužíme, abychom jim sloužili. Ten případ Kemiš Analytica nám dal příležitost Eh, zjistit, jak ta platforma funguje a GDPR v posledních letech byl další motiv, jak chránit údaje ve všech našich službách. My si myslíme, že dokážeme smysluplným způsobem vylepšit naše postupy, ale chápeme, že máme přece ještě kus práce. Ještě jednou vám chci poděkovat za příležitost vystoupit tady dnes a těším se na případné otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji a teď přejdeme přímo na otázky. Bude to minuta na otázku a dvě minuty na odpověď a ten seznam velice pečlivě připravil Don. Máme tady jednu náhradu. Jeden člen našeho výboru položil dvě otázky, na tom jsme se dohodli ještě předchůzí, protože jeden z našich členů tady nemůže být. Takže je to jednoduchá náhrada a to je jediná změna toho seznamu, na kterém jsme se dohodli předchůzí. Jinak je to stanoveno. A začneme místo předsedkyní výboru Jury Madi Delvo. Na jednu minutu, prosím. Děkuji. Moje otázka je na pana Setefielda. Vy jste vysvětloval, co teď Facebook dělá na ochranu údajů uživatelů. A zdůrazňoval jste Evropany. Uplňujete stejné postupy vůči občanům jiných kontinentů? A nebo jsou to zásady pro Evropskou unii? A když se ohledneme zpět, jaká opatření jste přijali ke zjednodušení přístupu ke spravedlnosti pro uživatele, kteří byli poškozeni? A jak se to liší v jednotlivých zemích, ze kterých jsou tito uživatelé? Děkuji za otázku. Já myslím, že vaše první otázka byla, jestli poskytujeme podobnou ochranu v Evropě i jinde ve světě. Odpověď zní ano. Stejná nastavení a stejné kontroly dáváme každému po celém světě. Facebook v Irsku je ochráncem údajů pro Evropu, Facebook Inc. pro osoby mimo Evropu. Víme, že GDPR je předpis, který vytvořili Evropané, odpovídá to historii a kultuře Evropy, také chápeme, že jsou země mimo Evropu, kde také vznikají rámce na ochranu údajů, které odpovídají jejich jedinečné historii a kultuře a chceme na to také reagovat. A myslím, že druhá otázka byla, co děláme, abychom dokázali reagovat na zpětnou vazbu, na naše služby. Z toho vycházíme. Vycházíme z toho, že nasloucháme lidem, kteří využívají naše služby, ale jsme také neustále v kontaktu s odborníky, s tvůrci politiky, s regulátory, s obhájci soukromí. A jejich obavy zohledňujeme, když vyvíjíme své produkty. Dobře. Druhou otázku položím já jako předseda výboru Libe. Před pár dny, pane Satterfielde, New York Times napsali, že Facebook má přístup k údajům uživatelů. Nakolik ještě takový vztah, nebo takové vztahy existují? Je možné zobrazovat cílené reklamy. Eh, Cambridge Analytica zobrazovala cílené reklamy. Získala z toho nějaké údaje, třeba informace o uživatelích, kteří si klikli na reklamu a pokud ano, jaké typy informací to byly. A za třetí, na jakých, na jakých platformách se na uživatele zaměřovaly politické reklamy na základě profilů vytvořených v společností eh, Cambridge Analytica, buď na Facebooku nebo i jinde. Děkuji za otázku. Já myslím, že ta první otázka se týkala zprávy v New York Times, ta, tam byla před pár týdny, týkala se to partnerství, které máme s výrobci zařízení a operačních systémů. Je to proto, aby lidé měli podobnou zkušenost na jejich zařízeních. Je důležité pochopit, o co v těch vztazích jde a jak se to liší od toho, co máme e, s jinými. Je třeba zamyslet se nad tím, kdy ta partnerství vznikla. Bylo to zhruba v roce 2008-10, když byl mobilní ekosystém dost jiný než teď. Spousta z nás chodí na internet přes telefon, přes Google, přes Android, přes iOS, stahujete si aplikace z App Store, můžete přímo použít aplikaci. To tak nebylo vždycky. Zhruba v roce 2010 byla celá řada zařízení a operačních systémů. BlackBerry, Palm, Symbian, operační systém Symbian, to bylo na telefonech Nokia. Celá řada různých způsobů, jak jít online na telefonu. Facebook tehdy byl poměrně nová společnost a nedokázali jsme vytvořit aplikace Facebooku pro všechna tato zařízení a operační systémy a proto jsme se spojili s dalšími firmami, abychom jim pomohli přinést na jejich zařízení Facebook nebo něco podobného, jako je Facebook. A otázka zněla, kolik takových partnerství přetrvalo. Já myslím, na začátku roku jich bylo nějakých 55 nebo 60. Ukončujeme to, jak jsme oznámili v Dubnu, protože iOS a Android jsou teď dominantní platformy, na kterých teď uživatelé využívají Facebook. Já myslím, že jsme asi polovinu z těch partnerství ukončili a máme v úmyslu uzavřít úplně, nebo téměř úplně všechno do konce roku. Já myslím, že další otázka byla na Cambridge Analytica a na reklamy této firmy a jestli dostávají informace o lidech z té reklamní kampaně. Společnost Cambridge Analytica, podle informací, které máme, nedostala informace o Evropanech. Cambridge Analytica je reklamní společnost a když má reklamy na Facebooku, dostává to tež, co ostatní, to znamená souhrnou zprávu o takových věcech, jako kolik lidí si kliklo na reklamu, obecný geografický nebo demografický rozpis těchto osob a je to pro účely účtování další interní účely. A já myslím, že poslední otázka se týkala toho, na jakých stránkách Cambridge Analytica měli reklamu. Jsou to reklamní, je to reklamní společnost, může mít reklamu úplně všude, všude, kde se zobrazují reklamy. Dobře, překročili jste čas, nicméně byla to moje otázka. Třetí je Roberta Mecola na minutu za ELS Alibe, prosím. Děkuji. Začnu stanoviskem, které není úplně populární. Já jsem fanoušek Facebooku a myslím si, že byl a bude nadále eh, silou dobrá, protože já jsem ze země, kde velká většina obyvatel je pravidelným uživatelem. Nicméně má v sobě zabudované i slabiny. Také otázka na vás, pane Satterfielde. Naše facebooková platforma musí řešit tyto slabiny. Víme, že firmy jako Cambridge Analytica a vytěžili data, známe to z evropských voleb a Brexitu. Víme, že tisíce lidí z naší země, z Malty, jejich data byla zneužitá, takže konkrétně jak zajistit, a já jsem tohle ještě neslyšela ve všech těch debatách, které proběhly, že se to nestane znovu, že soukromé informace lidí budou bezpečné na vaší síti, a co se dělá na podporu nových stránek Bonafide, které posílají něco na Facebook, ale sami jsou potom obětí vašich eh, reportovacích mechanismů, protože jsou organizovaní trolové, kteří oznamují nepravdivé zprávy jako pravdivé. Děkuji. Na tu první věc. Cambridge Analytica a to, že to ovlivnilo Brexit nebo referendum. Podle důkazů, které máme, Cambridge Analytica nedostala informace od evropských uživatelů. Ale k té druhé otázce, co můžeme udělat, abychom zabránili zneužívání našich nástrojů ve vztahu k volbám. Pan Kaplin o tom ještě bude mluvit, ale řeknu pár věcí. První věc, na to jste poukázala sama, Řada případů zneužití našich nástrojů je na straně osob, které se snaží skrýt identitu na Facebooku, skrývají eh, svou identitu. Ten zásah Ruska v roce 2016 to byly falešné účty. Takže spousta těch věcí kolem voleb eh, se soustředila vlastně na falešné účty. A teď to děláme líp než tehdy částečně díky pokroku eh, v umělé inteligenci a tak dále. Můžeme najít takové účty často v okamžiku, kdy se objeví. Zablokovali jsme, nebo každý den blokujeme nějaké 2 miliony účtů. 500 milionů za každé čtvrtletí. Také se snažíme zabránit šíření falešných zpráv. To rozhodně nechceme na Facebooku. Víme, že to nechtějí ani naši uživatelé. Takže Spolupracujeme s, s třetími osobami, které kontrolují fakta, zjišťujeme, jestli je něco správné nebo ne, měníme pořadí, da, daří se nám to omezit na nějakých 90 narušujeme ekonomické pobídky, nebo rušíme ekonomické pobídky, postupujeme proti stránkám, které se snaží využít naše reklamní nástroje na to, k tomu, aby něco vydělali. Takže falešné účty, falešné zprávy, to navyšuje transparentnost. Nebo transparentnost reklam. Spousta věcí se snaží, nebo spousta lidí se snaží využívat naše nástroje k šíření nespráv, ne, falešných zpráv. A my to můžeme ukázat. Tento týden oznámíme View Ads na celém světě. To je nástroj, který umožňuje zobrat všechny reklamy z nějaké stránky. Takže to je podle nás asi nejlepší způsob, jak pomoct omezit tyto věci, o kterých mluvíte. Já jsem byl první, kdo porušil časový limit, ale pokusme se dodržet tu minutu a dvě minuty, protože máme ještě další část zasedání. Omlouvám se. Dále Birgit Sipol za SAD a Libe, prosím. Omlouvám se, ano, zase na pana Setterfield my jsme jasně slyšeli a jasně bylo řečeno, že zajištěné údaje mohly být poslány nebo mo, bylo možné je poslat třetím stranám a bylo to eh, i takovým developerům aplikací, kteří jasně říkali, že, to, to, že tyto data předají dál. Jakým způsobem toto bylo v té době v souladu s předpisy na ochranu údajů a jak můžete vysvětlit, že nejenom, že jste poslali tyto údaje, tedy té osoby, která používala tu aplikaci, ale i třetích osob, které ta osoba měla jako přátele. A reklama se dotýká soukromí. To nemůžeme vyloučit, protože eh, to vede k individuální manipulaci, takže je tady skutečně propojenost. Eh, vy jste to říkal, že to jsou dvě věci oddělené. Eh, děkuji, paní Sipelve, k té první otázce, ano, politika eh, ochrany údajů pro ty eh, k aplikacím doktora Kaugena, tam bylo, vyžá, byl vyžádán souhlas sdílat údaje mimo tu aplikaci. Ale naše podmínky se vztahují bez ohledu na to, jakým způsobem ten developer pracuje s tou eh, politikou. To znamená, nemůže si tam dát jiné podmínky, než jsou naše podmínky. A naše podmínky jsou takové, že zapovídají to, co doktor Kogan s těmi údaji učinil, to znamená, předal je dál. On porušil naši, naši politiku, naše zásady, včetně zásady, že není možné předávat eh, za úplatu tyto údaje třetím stranám. Údaje o přátelích. Když byla jeho aplikace na naší platformě doktora Kogana, tak bylo Eh, jsme chtěli souhlas uživatelů k přístupu eh, k přátelům. My jsme si mysleli, že to pro, jak si propojí tu síť lépe a zajistí lepší přístup k aplikacím a to jsme měli za to, že to bude dobré, ale zpětná vazba byla taková, že tento, eh, tato možnost by měla být pozastavena v roce 2014. Jsme tak také učinili, mm, protože i v nedávné době jsme slyšeli, že Eh, by, že Eh, nyní tedy eh, se objevují otázky o datové přenositelnosti, to znamená možnosti napojit se na ty přátele. A reklama včetně eh, versus soukromí, ano, samozřejmě reklama ověř, ovlivňuje soukromí. Každé užití osobních dat vždy je třeba zvážit soukromí a my se my směřujeme k transparentnosti a k tomu, aby lidé měli kontrolu nad svými údaji. Děkuji Dan Dalton za ek KR, Prosím. Děkuji. Omlouvám se, pane Sutterfielde, ale je to opět na vás. Mm, mm, slyšíme o tom, jak mají lidé obavy o své soukromí, své soukromé údaje a tento skandál, eh, mm, já jsem si uvědomil, jakou to má dopad na důvěru na spotřebitele a na Facebook. To by mě zajímalo. Máte nižší výnosy a kolik evropských uživatelů odešlo od Facebooku? To znamená, eh, zrušili své účty účty. Ta čísla by měla, mě zajímala. My jsme účty, údaje poskytli a ty mohu říci i dnes ke k prvnímu čtvrtletí a to byla dobrá e, e, čísla. My budeme samozřejmě čísla zveřejňovat, pokud jde o výnosy a pokud jde o počty těch, těch uživatelů. To, to jsme zveřejnili po prvním čtvrtletí. Axel Foss, EPP za Libe, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych se rád něco zeptal paní Jelinek, ale také bych chtěl předem říci, eh, pan předseda, prosím, nasaďte si sluchátka. Eh, takže já mám takový pocit, že obcházení základního nařízení o ochraně dat v podstatě nelze vyvážit eh, dalším, dalšími a dalšími zákony. Eh, spíše je třeba eh, přísnit kontroly. Ano, stačí říct nepokradeš a je to jasné, nepotřebujeme k tomu mít další zákony. Eh, mě by zajímalo, za paní Jelinek se zabývá právě touto otázkou. A jestliže ano, jaké byly výsledky tak, aby eh, tedy v tom smyslu, jak je možné do budoucna to zvládat lépe. Děkuji vám, pane poslanče, za tu otázku. Evropský Eh, Evropská rada pro ochranu dat eh, se sešla už jednou, to byla 25. května a eh, de facto my fungujeme teprve od 25. května. Další zasedání bude 4. a 5. července. A my jsme samozřejmě už předem na skupině kolem článku 28 se zabývali nejrůznějšími oblastmi, včetně kontrol. Samozřejmě, že je to otázka pro členské země a jejich orgány, ale to rozhodování na půdě Evropského úřadu začalo teprve 25. května a my se budeme samozřejmě nadále zabývat tím, jakým způsobem dále kontrolovat, jaké typy kontrol provádět, nejenom takové, které reagují na něco, ale také proaktivní. My jsme už do společného systému eh, nahráli nějaká data, která se nyní eh, zkoumají, ale bez ohledu na to, jaké tam budou ty těžké případy, které musíme sledovat, také budeme předem aktivní. Děkuji. Paní Gomeš, na pana Sutterfielda, prosím. Cambridge Analytica a k tomu SCL and Elections, což byla britská společnost, která má na starosti e, volby. Tyto dvě firmy zasáhly do voleb v Karibiku za využití soukromých údajů, dokonce i představitelů opozice. Na e, dvou karibských ostrovech, San Kitts Nevis. Máte informaci o tom, zda by se jednalo o údaje, které byly zajištěny nebo získány z Facebooku. A v dopise 13. června Global Privacy NGO chce, aby Facebook byl předmětem externího auditu. Eh, přijmete takový zcela nezávislý externí audit, pokud jde o vaše postupy a nakládání s daty a pokud ne, vysvětlete to prosím. Vy jste hovořil o forenzním auditu, Eh, který by byl předmětem schválení eh, britských úřadů. Proč tedy tato cesta a nikoli ten vnějš, eh, externí? Děkuji za otázky, paní Gomez. Pokud jde o postupy CNL s Nasin Kids a Nevis, nevím, o co tam šlo, ne, nemám o tom informace. Eh, to, co říkáte, je znepokojivé, ale nic o takových obviněních nevím, nemohu se k tomu vyjádřit. Ta druhá otázka, eh, externí audit. Facebook je pravidelně auditován nezávislými auditory ve Spojených státech a také eh, dvakrát nebo třikrát irským úřadům na, úřadem na ochranu osobních, na ochranu osobních údajů. To jsou veřejné zprávy a my s nimi budeme úzce spolupracovat dělat. Vím, že sledují naše postupy z Irska velmi pečlivě, zvláště po vstupu GDPR v platnost a my po, předpokládáme, že tento dohled bude mm, pokračovat. To tež platí o FTC ve Spojených státech, které eh, tež, což je organizace, která tež vyžaduje tento přísný dozor. Sophie Intveld, Děkuji, pane předsedo. Velmi zajímavé vyslechnout si názory eh, Facebooku, ale mm, Možná bych se zeptala zcela jednoduše, zda by eh, nebylo žádoucí, abyste za, začali se řídit zákonem. Eh, já samozřejmě vaše nasazení, pokud jde o soukromí, je, eh, je jímavé, nicméně ty zákony nedodržujete. Proč vám tak dlouho trvalo, než tedy došlo k nějakým aktivitám? Nyní říkáte, že budete proaktivní, to ráda Eh, slyším, jak to říkala paní Mecola, Facebook je pozitivní, v, ne, nezatracujme úplně všechno, ale eh, stojíte proti velké síle, máte dostatek kapacit a eh, myslíte si, že úřady, které se přizpůsobují této nové situaci, jak zajistíte, aby k tomu znovu nedošlo a pokud dojde na situace, kde se ukáže, že Facebook není až tak úspěšný, úspěšní v té ochraně soukromí, jakým způsobem budete vynucovat ty předpisy a chránit naše, naše eh, práva. Eh, tedy více strana eh, mnohostraná, tedy otázka, komu to, na koho to je, na paní Jalina. Děkuji vám za tuto otázku, paní poslankyně. Všechny vlády před vstupem GDPR v účinnost a v platnost eh, posílili personálně své, ochrany na, své úřady na ochranu dat. Otevřené je, jestli to tedy stačí. Ale každopádně v současné době spuštíme mechanismus, který nám předepisuje a také umožňuje GDPR. To je mechanismus konsistenční, to znamená, že e, je zde jeden vůdčí úřad, který něco navrhne a všechny ostatní úřady, který se to týká, pak mají možnost e, k tomu něco říci, připomínkovat to a možná upravit. A pokud e, se to nepodaří, pak je zde orgán pro ochranu dát tato ochrana dat v přeshraniční je teď nově. Předtím jsme tedy měli pouze pracovní skupinu pro článek 29, který měl hlas poradní. A tato pracovní skupina na jedné straně vydala řadu pokynů ke GDPR, ale také v uplynulých desetiletích vydávala tato pracovní skupina stanoviska a fungovala poradensky. Rozhodovat ovšem můžeme teprve teď a jasné je, že zkoumáme velice podrobně, co se děje a nemůžeme od prvního dne trestat. My používáme postupy právního řádu a tyto se musí dodržovat. A důležité je, aby také všichni měli právní ochranu v Evropě. A to nabízí nyní GDPR, čili dejte tomuto předpisu šanci. Thank you. Carlos Coelho for EPP e and Libe, please. Thank you, Chair. My question is also... Další řečník, pan Coelho, na pana Satterfielda. Evropských uživatelů Facebooku je více než amerických. Pan Zuckerberg řekl, že GDPR by mělo být inspirací, kterou se budeme eh, řídit nebo po celém světě, ale v praxi potom přesunul eh, co největší počet uživatelů do režimy ochranu údajů v USA. Proč to, tak, proč to bylo učiněno? Proč jste takto změnili svůj postoj a jak může můžete evropským eh, uživatelům zaručit, že plníte GDPR? Děkuji za tu otázku. Opět eh, musím říci, že stejné systémy a kontroly, které platí v Evropě, platí i všude. To jsou nastavení a kontroly, které jsme na náš systém eh, použili v souvislosti s GDPR a nyní používáme po celém světě. To bylo k té první otázce. Druhá otázka, ta se týkala toho, jaké záruky můžeme nabídnout evropským uživatelem, že budeme plnit, že budeme v souladu s těmi předpisy. My plníme GDPR již nyní, my jsme dva roky věnovali tomu, tomuto zajištění souladu. Já vím, že nechcete, abych to jenom říkal, že chcete vidět nějaký hmatatelný důkaz, že musíme to eh, prokázat tím, že budeme rozvíjet ty nástroje, eh, které toto zajišťují přístup a datová portabilita stabilita, přenositelnost, to jsou dvě věci, která eh, zajišťují ochranu a práva spotřebitelů. Eh, jsou inspirovány pojmy z GDPR, aby byl eh, dostatečný přístup k informacím. To je jedna možnost, kde můžete všechny informace získat a stáhnout platforma jako taková je také nástroj přenositelnosti a mm, my jsme omezili množství informací, které tam můžete získat právě v reakci na to, co se stalo s Cambridge Analytica, ale ta platforma je nástrojem, jak můžete vlastně vytvářet vlastní nástroje s vývojáři. My musíme prokázat těmi konkrétními kroky to, jakým způsobem GDPR PR plníme více než eh, eh, mluvením. Eh, děkuji náhradníci v těch druhých otázkách. To je Madis Delvo za SAD. Já mám otázku na paní Jelinkovo, Jelinek. Vy jste zmínila 29 přeshraničních případů, což se mi zdá jako docela vysoké číslo pro šet, u toho šetření se musíme spoléhat na úřady, jaka, jako je váš a jak, pracuje, jak funguje ta spolupráce, nejenom pokud jde o lidské, lidské zdroje a také přístup, když si e, uvědomím, co říkal pan Dehejs e, na e, úvod, že irský úřad byl velmi nevstřícný, pokud šlo o jeho požadavky a ochranu soukromí. Takže jaké, jak jste na tom s těmi zdroji a s tím přístupem, eh, jak když potom některý ten úřad není až tak vstřícný, jak by se čekalo? A ještě mám druhou otázku Nařízení o elektronické ochraně soukromí nebo elektronickém soukromí spadá to též do kompetence vašich úřadů? Děkuji za tu otázku. Co se týče různých eh, východisek úřadu na ochranu dat, je třeba připomenout, eh, že eh, podstatné je tady Eh, na našem orgánu eh, dospět eh, ke konvergenci. Tedy to je náš úkol. Přemostovat rozdíly v stanoviscích a dospívat ke, rozhodným, ke společným rozhodnutím. Tato rozhodnutí nejlépe by bylo dosahovat jednomyslně, ale minimálně dvě třetiny hlasů jsou potřebné a pokud se dvakrát nepodaří dosáhnout eh, dvoutřetinové většiny, pak platí, eh, platí většina nadpoloviční. A jinak eh, může dojít k oddělenému hlasování. Nicméně řekla bych, že Eh, nejenom v současnosti, ale také v minulosti eh, Národní úřady na ochranu dat eh, spolupracovaly a my jsme už dříve vydali mnoho nejenom stanovisek, ale také pokynů, které souvisí s ochranou dat a já plně důvěřuji všem kolegům, že mm, budou respektovat všechno to, co je ustanoveno v GDPR. My jsme zde proto, aby se toto právo v Evropě eh, uplatňovalo jedno, eh, jednolitě, jedin, eh, jedním způsobem, stejným způsobem. Děkuji panu Sutherfieldovi. Vy jste také řekl, že respektujete zákony země, ve které fungujete, ale já, i když já bych si tedy mohl nebo dokázal představit eh, trošku etičtější přístup, poněvadž eh, zákony, řekněme, v Americe a v Evropě nebo v Číně se mohou velice lišit. Dobře, vy jste řekli, že se řídíte zákonem. Eh, v Evropě máme mnoho hodně rozhodnutí o křížovém využívání dat z Facebooku a z WhatsApp. Mě by zajímalo, jaký je právní základ pro toto křížové sdílení. A jestliže je tam ve hře eh, otázka legitimity zájmu, tedy zajímal by mě, jakým způsobem stanovujete, zda ten či onen zájem je nebo není legitimní v tomto křížovém zpracování dat. Data se eh, nes eh, pracovávají ani v té aplikaci, ani prostě v, eh, v našem v, řekněme, internetovém prohlížeči, ale prostě jinde se zpracovávají. Jsou nějak identifikována, mají jedinečný identifikátor? Děkuji, pane Albrechte k otázce právního základu pro zpracování dat a kříž ve zpracování dat. To máme jasně řečeno v našich eh, pravidlech eh, poskytování služby. To, eh, to, to považujeme tedy sdílení dat na rodinné úrovni a mezi službami. To prostě považujeme za legitimní. My se v podstatě eh, zajímáme tím, jestli zájem, který tady je, nenarušuje eh, privátní sféru, takže tak to posuzujeme. Eh, no a jde nám to, že my třeba můžeme Eh, identifikovat eh, eh, zlovolného aktéra, ať na Facebooku, na WhatsApp, toho identifikujeme a zablokujeme. My toto nepoužíváme, toto křížové sdílení pro například mm, reklamy. To jsme v Evropě pozastavili, Používáme to jenom jinak. Pokud se týče těch jedinečných identifikátorů, Jestliže třetí strana eh, použije nějaký obchodní nástroj Facebooku, například lajkovací tlačítko a podobně, tak eh, my dostáváme standardní eh, informaci o tom, že došlo k této integraci, víme tedy IP adresu, jsou, jsou tam používány cookies a tak dále. Čili máme identifikátor toho zařízení, na kterém to bylo. Eh, takže samozřejmě, poněvadž je tam ten lajkovací knoflík, eh, tak samozřejmě musí být přesně adresovaný. Že? Ale my tyto údaje eh, používáme pouze pro bezpečnost a analytiku našich služeb. Děkuji, pan Foss. Je tady? Ano. Pane Fosy, prosím, nebavte se. Calm, stay calm. Yeah. Okay, so Mr. Voss for the EPP and Libe. For... Takže eh, pan Voss za EPP a Libe. Otázka na pana eh, Sarfielda a já přejdu do Němčiny. Já se domnívám, že ta otázka eh, se tady objevila už nejméně dvakrát. Týká se to fake news a jejich šíření. Ale samozřejmě eh, už mě to bylo víceméně zodpovězeno dříve. Ale co přesně do budoucna musíme udělat, musí se udělat, nebo co bychom mě, my měli zlepšit, tak, aby to, co nastalo, se nemohlo opakovat. My potřebujeme mít eh, zcela konkrétní představy o tom, eh, kde jsou nějaké mezery, možnosti nebo eh, cokoliv jiného bychom mohli udělat, abychom to lépe začali zvládat. Děkuji za tuto otázku. Já už jsem po popisoval eh, část našeho úsilí, které se týká zabrání fake news, ale vím, že je to širší otázka, můžeme, co můžeme udělat pro společnost ve společnosti, nebo jak zabránit tomu, aby se na internetu neobjevovalo to, co tam být nemá. Eh, to je samozřejmě dosti otázka vzdělávání vzdělanosti. Jak vlastně rozeznáte fake news, jak můžeme vyhodnotit zdroje informací, eh, které se tam objevují. My, my eh, můžeme tedy více ukazovat eh, informace z důvěryhodných zdrojů, ale my to prostě nedokážeme sami. To je prostě něco, co by mělo také být za pomocí, prováděno za pomocí vlád a nevládních organizací. Ale je, jestliže tedy jde především o Eh, tedy lidi a jejich vzdělanost a schopnost eh, toto rozpoznat. Eh, děkuji pan Josef Weidenholzer za SAD a Libe. Děkuji. Otázka na paní Jelinek. Facebook před několika týdny spustil obrovskou informační kampaň, jak se připravuje na GDPR. Vnímáte nějaké účinky tady toho, nebo je to pouhá reklama? Za druhé, Eh, pokud se týče implementace v jednotlivých členských zemích, eh, jsou tam nějaké problémy eh, nebo máte už třeba osvědčené postupy? A za třetí, jak se díváte na možnost posílení práv spotřebitelů tím, že by mohly zde být hromadné žaloby? Děkuji za tyto otázku. Začín, začnu tou poslední otázkou, to je ta kolektivní žaloba. To je samozřejmě možnost, které mají v rukou členské země. E, Rakousko tuto možnost e, nevyužije. Tady parlament e, s tím nesouhlasil, v jiných zemích ovšem to tak je. Tato možnost ovšem tady vlastně eh, bude řešena lépe, až budeme mít konkrétní případy. Eh, GDPR funguje už pár týdnů a my konstatujeme, že spolupráce mezi státními orgány je velice dobrá. Máme vlastní IT šablonu, tak eh, abychom měli kvalitnější komunikaci. Pokud se týče implementace v 28 zemích je jasné to, že GDPR platí okamžitě a samozřejmě platí i tehdy, když ještě neexistují žádné další doprovodné legislativní mm, dokumenty. Samozřejmě, že jde o, většinou o upravení vnitrostátních eh, zákonu na ochranu dat. A ještě ta první otázka byla, pardon, promiňte. Aha, to bylo o to, jestli je to jenom reklama. Ano, ano, že by to nic neznamenalo, pokud eh, je to jenom propaganda. Ano, eh, to já jsem vlastně mm, eh, řekla k tomu něco úvodem, že by bylo nejlépe investovat do ochrany dat spíše než potom do reklamy, eh, která se snaží řešit eh, průšvihy. Asi by to stálo méně. A za druhé, samozřejmě, že vnímáme, že tady je určitě úsilí, ale jestli to stačí, tak to se musí přeskoumat případ od případu. Já tady to nějaké zkoumání či vyšetřování nemohu předjímat, Tady máme několik eh, probíhajících případů, to víte, to je z Facebooku, z médií a tak dále. Děkuji, Barbara. Spinelli za Gue a Libe. Vzhledem k tomu, že eh, slovo komunita uživatelů je eh, komerční pojem, který neodpovídá osobním právům, právům na mnoho práv, mám tady dvě otázky. Za prvé, jak může jedinec vědět, že se porušuje jeho právo, její právo a manipuluje se jím profilem. Za druhém, GDPR eh, umožňuje hromadnou eh, žalobu, i když eh, tady nemám jasnou definici. Individuální spory jsou příliš komplikované a drahé, ale Evropský soudní dvůr Eh, toto omezuje, eh, protože pouze původní strana smlouvy je stranou sporu. Domníváte se, že toto je třeba zlepšit a že eh, článek 80 GDPR do toho vnáší dostatečně jasně? Děkuji za tuto otázku. Jak mohou jednotlivci se dozvědět, co všechno od nich doví Charakteristikou těchto systémů je značná komplikovanost. A je to složité také pro firmy, které toto operují. Já mám dojem, že když se podíváte na některé z nich, požádáte je o informace nebo přístup, částečně už ty informace o vás mají nějak zorganizované. Takže jsou konkrétní aktéři, podniky, které ty informace organizují, ale nedělají to v současné chvíli ve vašem zájmu. Problém je ten, že se eh, vydávají spíš za zpracovatele než správce. Na to bychom měli opravdu dbát a já vím, jak na to a já rozhodně doufám, že mě hodně podpoří také orgány na ochranu údajů. K té druhé otázce, k článku 80, kolektivní žalbám a tak dále, já myslím, že teď je problém na straně nevládních organizací, neziskovek. Je potřeba, aby byly nějaké zkušební testovací případy. A dá se k tomu přistupovat různě. Pokud máme dobré služby, které lidem pomáhají zorganizovat informace, a pokud je trh nějak strukturovaný nebo je dost pobídek, aby takové služby mohly existovat a byly přímo v zájmu uživatelů, skutečně v zájmu uživatelů, pak ty problémy vyplynou sami. A pak bude problém naorientovat ty lidi na správný mechanismus nápravy. U řady věcí kolem GDPR mám pocit nebo názor, že bychom měli počkat, uvidíme, co se stane, měli bychom být kreativní v tom, jak to využijeme jako jednotlivci. A já myslím, že tady obrovské množství příležitostí. Děkuji za otázku. Děkuji a za ELS a Libé. Děkuji, pane předsedo. Já se zmíním o dvou, třech věcech, které jsou v písemném vyjádření. A když dovolíte, chci také mluvit o právech dětí. Já myslím, že to je úplně jiná situace, když s vámi někdo manipuluje. Ne úplně jiná situace, ale chci se zeptat, co víc můžete udělat pro ty lidi, kteří jsou vaši uživatelé, ale ještě jim není 18. Já myslím, že nám jde hlavně o to, že našimi dětmi někdo hodně manipuluje. Jste si vědomi nebo viděli jste nějakou takovou manipulaci ve vztahu k dětem nebo i ke starší mládeži, kromě té manipulace při hlasování, o které se mluví teď. Když jdou naše děti na Facebook, můžete sledovat, kdo dostal jejich údaje když otevřete jejich účet na Facebooku, zaplaví ho reklama, takže vy v podstatě víte, kdo má údaje o vašem dítěti a můžete to vlastně takto sledovat a můžete sledovat i ty, kdo kradou vaše údaje za stejným účelem, kdo, kdo s námi manipuluje. Myslím, že ne z politického hlediska, ale v jiném slova smyslu. Já myslím, že to je teď hlavní problém který mají vaši uživatelé. To byly dvě otázky. Nemůžu porušovat pravidla, možná to vypadá moc byrokraticky, ale chcete od něj seznam? 20 sekund, slibuju. nebo mikrofon. Můžeme být flexibilní? Můžeme být flexibilní. První levný, snadný způsob je prosazování práva na přístup. Teď je tolik novinářů, kteří by na základě přístupu, práva na přístup určitě psali o digitální ekonomice. Kdyby měli podporu orgánů na ochranu údajů, tak už by to udělali a jejich platy už někdo zaplatil, takže nejde o prostředky. To je první věc. A druhá věc, zvlášť o těch údajů, které se týkají eh, rozhraní aplikací, Facebook se nemůže úplně odpojit od Cambridge Analytica, když se na všechny na ty datové body pořádně podíváte. Je to tedy kombinace těch dvou věcí. Novináři by se měli zabývat těmi datovými body. To by mělo velkou sílu. Pane Sutterfield, Děkuji za otázky. Já myslím, že to je velmi důležité. Využití údajů nezletilých za jakýmkoliv účelem, včetně reklamy, bereme velmi vážně. Samozřejmě, GDPR je hodně o ochraně mládeže a jejich údajů. Já myslím, že se hlavně mluví o tom, ve kterém věku mohou dávat souhlas. Ale menší pozornost se podle mě věnuje tomu, že GDPR požaduje, že se mladým lidem mají dávat informace srozumitelným způsobem. A na to se hodně zaměřujeme. Snažíme se pomoct mladým pochopit rizika, kterým čelí na internetu, pochopit, jak chránit informace, jak zůstat bezpečí. Ale o jedné věci už jsem také mluvil. Je potřeba začít vychovávat mládež, jak přistupovat kriticky k informacím. Takže to, co říkáte o manipulacích, můžeme začít mládež informovat, můžeme je začít učit velice brzy, jak spotřebovávat zprávy online, jak kriticky uvažovat věcech, které se jim předkládají. A tomu jsme věnovali velké úsilí a zvlášť ve vztahu k náctiletým. A jsme na to hrdí. Dobře, musíme dodržet čas, musíme skončit v pět, abychom zahájili další část. Takže další je Birgit Zippel za SAD, tentokrát za ITRE. Mnohokrát děkuji. Pane Setterfielde, před chvílí jste potvrdil, že Facebook vědomě uzavřel vztah s firmou, jejíž podmínky si vyhrazují právo posílat údaje třetím osobám. Říkáte, že s Facebookem je všechno v pořádku, ale že ta třetí osoba porušovala pravidla. Ještě jednou, vy jste vědomně vstoupili do tohoto vztahu a podle práva EU jste vy správcem. Takže vy máte zákonnou odpovědnost. Takže ještě jednou, jak dokážete vysvětlit, že vaše chování tehdy odpovídalo právu EU? Já věřím, že ano. Ale je jasné, že to, jak jsme přistupovali k firmě Cambridge Analytica, odpovídalo evropským předpisům na ochranu údajů. Ta otázka bude hodně zaznívat, bude se o tom hodně debatovat já tady dnes sedím a říkám, že věřím, že jsme dodržovali zákony. Ale já se omlouvám, to nejde otázka, jestli si něco myslíte, to není náboženská debata. Můžete nám říct něco konkrétního? Proč vy máte za to, že dodržujete pravidla, když já říkám, že vy jste správce a neměli jste vstoupit do tohoto vztahu? Když se na to podívám zpětně, myslím, že to, jak jsme přistupovali k firmě Cambridge Analytica, mohlo být mnohem lepší. Měli jsme dát lidem vědět když jsme zjistili, že doktor Kogan neoprávněně předal informace firmě Cambridge Analytica. Zklamali jsme důvěru lidí, kterým každý den sloužíme. A proto teď věci děláme jinak. Pozorňuji, že doplňkové otázky asi nejsou povoleny, ale je to takové nudné a neinformativní, když žádné nejsou, takže upřímně řečeno není v lidské povaze, abychom se k věcem nevraceli, takže děkuji řečníkům, že nám vyhověli. Další je Marko Zolo za EFDD, za IMKO. Děkuji. Mám otázku pro zástupce firmy Personal Data. Vezmeme si jako příklad Facebook. Je to systém, který velice ovlivňuje společnost, ve které žijeme. A já myslím, že bychom o tom obchodním modelu měli minimálně diskutovat. Facebook udělal hodně proto, aby uživatelé měli eh, kontrolu nad jejich údaji a o tom, jak se využívají. Ale je to stále uzavřený systém. Jde tedy o přenositelnost údajů. Ale trvat na přenositelnosti znamená otevřít systém a vytvořit nové normy pro takový otevřený systém. Tím by se ten problém snad mohl vyřešit, ten problém neoprávněného využívání údajů. Rozhodně to stojí za zamyšlení. Je to směr, který už se otevřel Těžko říct, jestli je to dobré. Souhlas se dá zneužívat s využitím přenositelnosti a vyšetřit takové věci bude opravdu těžké a nějaké napadnout. Zatím zákazníci, kteří dají informace na webové stránky, mají přehled o tom, jaké informace tam dávají, jaké to má důsledky, ale do budoucna by mohly být údaje, kdo ví odkud, mohly by je poškodit. Bude to opravdu těžké. Kromě toho se dá přenositelnost využívat velmi selektivně zdroji údajů. S tím, že se upřednostní určití příjemci. Vznikají tady otázky konkurence a ty jsou úplně nové. A tato dynamika je otevřená. Bez ohledu na to, co kdo dělá. Takže se také otevírají nové příležitosti pro regulaci, pro transparentnost a pro zapojení dalších aktérů, kromě orgánů na ochranu údajů, aby se zajistilo, že ten ekosystém bude fungovat. Já myslím, uvedu konkrétní příklad. Marketingovou technologii prosazuje přes 5000 podniků. Mnoho z nich má profily. Vy máte u nich profily, můžete požádat o ten profil. A když vidíte takový seznam kategorií a nevíte, co je zákonné a co ne, často se v tom ztrácíte, nevíte, jaké to má důsledky. Ale ty údaje o přenesitelnosti můžete nahrát do jiného systému, pokud by na takovéto straně byly eh, životaschopné obchodní modely na základě předpisů. Takže vymáhání těch práv, vymáhání pravidel bude obtížné. A posledním v této části je Barbara Kapl za ENF a za ITRE, prosím. Eh, pane předsedo, děkuji. Mám otázku na paní Jelinek. Eh, vy jako šéfka Evropské orgánů na ochranu dat eh, máte eh, toho na sebe před sebou hodně. Máte tady 28 eh, nebo 25 už přeshraničních případů a tady je třeba k tomu nějak jednotně přistoupit. Je to tedy obrovská šance vytvořit na základě toho standardy. My také třeba víme, že to zasahuje až do Spojených států, třeba Facebook, už se také zavázal tomu, že bude implementovat GDPR. Otázka zní, jestliže byste zjistila eh, porušování GDPR, eh, budete iniciovat příslušné kroky? A další je tady otázka nuceného souhlasu. Eh, už jste podnikli, nebo máte, už jste podnikli nějaké konkrétní kroky, máte mm, nějaký plán, nebo jak proti tomu chcete bojovat? Děkuji za tuto otázku. Nám nejde o to, abychom navrhovali právní kroky, pokud zjistíme porušení. V GDPR už jsou vyjmenovaná opatření eh, a ta jsou pro nás povinná. To znamená, máme eh, varování, eh, pak máme druhý stupeň varování a pak je, pak je trest ty tresty musí být eh, účinné a efektivní, či není to otázka doporučení, je to otázka přímo naplňování zákona. Jde, jak jste správně řekla, o eh, jasné, jednotné uplatňování v celé Evropě. To je jedna věc. A druhá věc, otázka globálního standardu. Eh, Evropa tady de facto stanoví tempo je lídrem v této oblasti a existuje mnoho dalších států, které zajímá naše GDPR, nejenom proto, že eh, se musí dodržovat, pokud jejich eh, firmy eh, v Evropě chtějí účinkovat, ale zároveň jsou jakýmsi, mm, jakýmsi modelem, modelovou rolí, jak by se to mělo uspořádat jinde, jak na západě, tak na východě. Děkuji vám. Děkuji, tím se dostáváme na závěr první části. Já děkuji řečníkům a děkuji také členům výboru za trpělivost. A hned se pustíme do druhé části, která se týká údajného dopadu na volební procesy a rizika. Rizik. A, a připojí se ke mně předsedkyně výboru Avko Danuta Hybner. Tady máme výborně. Takže bude tady kolegyně Claire Bassett, hlavně výkonná pracovnice britské volební komise a Joel Kaplan, víceprezident pro globální veřejnou politiku Facebooku. A můžeme začít. Very brief because, um, So colleagues, uh, please stay with us for this important session. have two... Kolegové, děkujeme, že jste se k nám připojili. Máme tady dva řečníky. A já požádám paní Hybner, aby za výbor AVKO na úvod něco krátce řekla. Samozřejmě vy jste jedním z výborů, které tato věc zajímá. Týká se to tedy rizik pro volební procesy. Prosím o stručné prohlášení. Ano, dovolte mi pár slov těm věcem, které jsou podle mě také důležitým rámcem pro tuto diskuzi. Je to mimo jiné odchod Británie z eh, Unie, dále volby v Evropském parlamentu, které budou zhruba za rok. Čekáme na výsledky šetření v Británii, které provádí britský komisař pro informace. Doufáme, že budou nějaké závěry, pokud je o referendum v Británii, protože víme, že když se stane něco špatného, musíme přesně vědět, co se stalo, co to způsobilo a jak se to stalo. Za účelem budoucí prevence. A také chci říct, že pokud jde o volby do Evropského parlamentu v příštím roce, příští týden budeme hlasovat o nových pravidlech pro provádění těchto voleb vůbec poprvé za 40 let. A chci vám také říct, že v těchto pravidlech se budeme snažit prosadit další pokrok, pokud jde o elektronické online hlasování, aby byly tyto možnosti mnohem otevřenější než dřív. A chceme zajistit, že osobní údaje budou chráněny. Musíme také zajistit, že občané, kteří budou hlasovat a kandidáti, o kterých se bude hlasovat, budou mít pocit, že všechno je v pořádku. A chci také říct, protože tato pravidla se budou měnit eh, v evropských předpisech o volbách. Změní se také formát právního aktu a tato pravidla teď budou mít váhu unijního aktu, takže vůbec poprvé budou také podléhat soudnímu přeskumu ze strany Evropského soudního dvora. Občané tak budou mít mnohem větší právní jistotu než dřív. A ještě poslední věc k technologiím, k tomu, jak to vidíme. Samozřejmě jsou požehnáním, ale mohou být i kletbou, pokud jde o volby, protože na jedné straně poskytují nevýdané příležitosti, jak se dostat k voličům, ale na druhé straně, jak dnes velice dobře víme, mohou otevřít dveře neoprávněným uživatelům osobních údajů, kteří pak manipulují volbami voličů. A tady musí zákonodárci zasáhnout. A já doufám, že obecné nařízení o ochraně údajů vytvoří odpovídající právní rámec i pro občany, aby byla chráněna jejich práva a jejich osobní údaje. Ale víme také, že aby k tomu došlo, musíme zvyšovat povědomí mezi občany. Musí být, musí sami chtít účinným způsobem uplatňovat svá práva, musí vědět, co to znamená, když kliknou na to, že souhlasí s nějakými podmínkami. To je nesmírně důležité. A na závěr chci říct, že samozřejmě musíme přijít na to, jak odpovídajícím způsobem věci regulovat a stanovit jasná pravidla pro využití danové analytiky ve volebních kampaních. A je velice důležité, aby všichni aktéři, kteří se účastní těchto procesů, nesli odpovědnost a to jistě vyžaduje globální kolektivní úsilí. Já myslím, že ten problém je mnohem větší než případ Facebook a Cambridge Analytica a musíme to vyřešit globálně, protože zítra se objeví znovu pod jiným jménem. Na to musíme být připraveni. Děkuji. Děkuji, Danoto. Takže jako první vystoupí zástupkyně země, kde údajně došlo k nějakému ovlivnění a k rizikům. Je to Claire Bassett hlavní výkonná pracovnice britské volební komise. Máte maximálně 10 minut, prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání. Na úvod bych krátce zmínila, jaká je úloha britské volební komise při regulaci voleb a kampaní Británii. Protože já myslím, že to je velice důležitý kontext, ta úloha, kterou my hrajeme při řešení některých z výzev, na které se dnes díváme. Volební komise je parlamentní orgán, který vznikl v roce 2000. Jsme nezávislí na vládě a naše poslání pokrývá Británii, to znamená celobritské volby a referenda a týká se to také Irska a Skotska a Walesu. A také musíme podpořit eh, administrativní stránku a referenda a dnes se zaměřím na to, jakou funkci máme jako regulátor kampaní. A jádrem této úlohy je to, že jsme finanční regulátor. Když parlament vytvořil volební komisi, rozhodl, že nejúčinnější způsob, jak regulovat politické kampaně, je zavést kontroly a požadavky na to, jak se to financuje. My proto regulujeme kampaně tím, že uplatňujeme pravidla, která se týkají financování a toho, odkud peníze pocházejí a jak se vynakládají. Vedeme také rejstřík politických stran a těch, kdo vedou kampaně, a také pravidla, kdo se musí zapojit do toho eh, rejstříku. Jak to funguje? Protože je to velice užitečný kontext. Dnes pro váš výbor pár věcí zmíním. Za prvé, každá politická strana, která se chce ucházet eh, o, o zvolení, musí být v rejstříku. Máme také omezení na kampaně. Ten, kdo vede kampaň, se musí registrovat, když eh, vynaloží určitou částku, když to překročí určitou částku, když je to přes 10 tisíc liber, musí se každý zapoj- registrovat jako registrovaný účastník. A naše komise také jmenuje hlavního z těch, kdo vedou kampaň. Můžou být i půjčky, ale musí být z přípustných zdrojů. Přípustný dárce je ten, kdo je volič v Británii nebo podnik registrovaný v Británii a je proti pravidlům pokusit se to obejít tím, že se skryje skutečný zdroj darů. Veškeré dary musí eh, politické strany ohlásit a při referendech se to musí také hlásit v období referenda. Vynakládání prostředků při kampani je třeba hlásit, ale je to omezené. Ty limity stanoví parlament a liší se to od 7 milionů po toho hlavního u referenda o EU a po 700 tisíc pro ostatní, kteří vedou kampaň je tam také jakýsi vzorec, který umožňuje asi 19 milionů pro hlavní eh, strany. Délka toho eh, období pro podávání hlášení se liší, má to velký dopad na naši schopnost regulovat kampaně. U obecných parlamentních voleb je to rok, u e-, referenda EU to bylo jenom 10 týdnů. Pak je šest měsíců na to, nebo tři měsíce na to, aby se oznámilo, jakým způsobem se vynaložily prostředky. Komise potom ta uh, hlášení zveřejňuje a každý, koho to zajímá, se na ty informace může podívat, může je prověřit. A my taky provádíme vlastní hodnocení. Volební komise uh, nemá nic dočinění s obsahem kampaní ani stížností při kampaních. Ale sledujeme aktivity v kampaních, aby se zajistilo, že hlášení budou správná Když zjistíme, že někdo, kdo se neregistroval, taky vede kampaň, obrátíme se na tuto organizaci a budeme se snažit o jejich registraci. Pokud odmítnou, můžeme jim zakázat aktivity, ale zatím se to ještě nestalo. Je potřeba po nahlášení o všech aktivitách, které jsou prováděny při kampani, patří tam i věci, které se za, někdo zaplatil ještě předtím, než to období začalo, ale využívá se při kampani. A je nutný také rozpis a faktury. Ta pravidla ve většině případů eh, jsou z doby před digitálním světem, ale pořád ještě jsou relevantní a účinná. Digitální kampaně vývoj stávajících eh, eh, technik v kampani umožňuje to v kampani totéž, ale ve větším měřítku levněji a rychleji. Například vždycky jsme měli mikrocílení. Posíláte leták lidem, kteří byli v určité ulici. Hmm, třeba je ovlivňuje zrušení nějaké veřejné služby může být nějaký lepší způsob, jak dostat informace k lidem, kteří mají stejné zájmy. My si myslíme, že kampaně ve volbách a v referendech jsou dobrá věc a důležitá věc takovéto akce. Digitální kampaně měly důrazný a pozitivní eh, dopad na zapojení do voleb. Umožnilo to stále většímu počtu lidí zapojit se, zapojit se do té veřejné debaty a také jsme viděli rekordní počty voličů při těch nedávných volbách nebo referendech. A také si myslíme, že je důležitá důvěra a je to důležitá součást úspěšných voleb a proto je také důležité, abychom měli transparentnost a odpovědnost u těch kampaní, aby voliči věděli, kdo jim co říká. A jak už jsem říkala, už teď máme přísná pravidla, ale dala by se ještě vylepšit, musí se vylepšit, aby se zajistilo, že se vypořádáme s výzvami. Například stávající pravidla postihují v databázi, jak se peníze vynakládají, musí se to hlásit, ale dalo by se to řadou způsobů vylepšit. Například od roku 2003 žádáme o rozšíření i na digitální reklamu a v tom referendu o nezávislost Skotka jsme to také viděli. A vítáme také konzultace, které vláda v poslední době provedla. Za druhé, chceme vylepšení kategorie hlášení, aby to odpovídalo také digitálním kampaním. Ty stávající kategorie jsou teď zastaralé, takže ani my, ani ostatní nevidíme dost podrobně, jak se peníze vydávají na digitální aktivity. Chceme také faktury, podrobnější faktury. Jeden z našich problémů je teď v tom, že se to často ohlásí jako digitální konzultační služby, ale nevidíme podrobně, co to znamená. Dále bychom chtěli, aby se tam zahrnuly náklady na pracovníky do všech typů kampaní. Teď se to liší v závislosti na typu voleb anebo kampaně, ale protože stále větší počet nákladů na kampaně představují lidé, kteří v nich pracují, chceme to rozšířit na všechno. Sociální média, to by mělo být také eh, eh, jednotně implementováno, bylo jasné, odkud pocházejí reklamy, měl by být nějaký rejstřík. Tyto informace jsou důležitější součástí toho, co, což nám umožňuje zkontrolovat přesnost. A ještě důležitější je, že to i dává transparentnost voličům. Je potřeba říct, kdo konkrétně něco říká. Jsem si vědoma toho, že tento výbor se zaměřoval hlavně na využití údajů. Nedávno Elizabeth Downs z Británie, komisařka pro informace, eh, tady taky byla. Naše komise to podporuje, je důležité, abychom spolupracovali, sdílení informací, ale také vzájemný respekt britská volební komise by neměla kontrolovat, jak se e, ty věci využívají. To je otázka Elizabety a jejího týmu. Naše úloha, tu už jsem popsala, jde o to, jak se vynakládají prostředky a zajistit, že to odpovídá pravidlům. A je důležité, abychom to dělali společně, protože když budeme mít správné informace, budou regulace řádně fungovat. Některá pravidla omezují, odkud mohou pocházet prostředky, ale ne, jak se na ní vynaložit. Jenom, že se musí řádně vynaložit. A proto je legitimní, aby kampaň Británii eh, vynaložila prostředky na odborníky i ze zahraničí, pokud se to správně ohlásí v praxi, to znamená, že se využívají firmy jako Cambridge Analytica nebo IQ. je to naprosto zákonné podle volebních pravidel. Volební komise u nás se také zaměřuje pouze na Británii. Nemáme žádné pravomoci vůči těm, kdo jsou mimo Británii nemůžeme omezit možnost eh, zahraničních aktérů dávat reklamy na sociální média, ale nesmíme zapomínat i na další aktivity, které narušují volby. A to je často součástí širšího úsilí narušit veřejný život a na tom úzce spolupracujeme, spolupracujeme s bezprostředními složkami. A chci také upozornit na to, jakým způsobem se snažíme zvýšit důvěru Prováděli jsme průzkumy, které se týkají digitálních kampaní. Snažili jsme se poučit ze zpráv z poslední doby, z vyšetřování, které jsme už ukončili anebo probíhají a, a probíhá dialog s ostatními. A zítra ráno zveřejníme naši zprávu, ve které budou zmíněny některé změny, které požadujeme. Bude to první z našich zjištění v tomto šetření. Je tam řada změn, včetně těch, o kterých jsem mluvila budeme žádat větší pravomoci volební komise, zvlášť možnost vymáhat tato pravidla a uplatňovat důraznější sankce vůči těm, kdo je poruší. Já se omlouvám za to, že to bylo takto rychlé. Zaměřovala jsem se hlavně na data, ale snad to uvede všechno do kontextu. Speaker, um, Naším eh, Druhým řečníkem je pan Joel eh, Kaplan, který je eh, ve Facebooku místo předsedou vedení. Dobré odpoledne, děkuji Evropskému parlamentu a předsedům výboru, abych e, hovořil o tom, co se stalo v nedávných měsících a jaké, jaká opatření přijímáme pro mm, ochranu e, voleb. Já jsem velmi potěšen, že zde mohu hovořit s paní Basetovou, protože pracujeme právě ve Velké Británii velmi intenzivně. Rád bych e, řekl to, co říkal náš e, hlavní šéf Mark Zuckerman. Ochrava, ochrana integrit voleb je prioritou Facebooku. Bezpečnost e, voleb e, se týká jak jednotlivých voleb, tak evropských parlamentních voleb příštím květnu ve Facebooku se domníváme, že naše platforma je kvalitním a pozitivním zdrojem v demokratickém eh, systému a že pozitivní diskuse na ní mohou jenom vzkvétat. Evrop, eh, eh, Evropané si používají tuto platformu k konzultací s eh, zástupci vlád a za, eh, ti, kteří vytvářejí politiky, tak to komunikují s voliči způsobem, který by před deseti lety nebyl možný ani představitelný. Ukázalo se také za posledních 18 měsíců, že ty platformy je možno zneužít a podrít integritu volebního procesu. V roce 2016 využili zahraniční aktéři otevřených platform, jako je je Facebook, aby rozdělili eh, lidi a aby šířili pochybnosti a strach. A my jsme na to reagovali pomalu a namísto toho jsme se zaměřili na phishing a malware. Nemůžeme se k tomu již vrátit, ale můžeme zabránit útokům obdobným v eh, budoucnosti a tuto odpovědnost neseme velmi vážně. Rád bych znovu řekl to, co řekl i kolega na předchozím panelu. Pokud jde o Cambridge a analytikou. Informace, které máme, jsou takové, že doktor Kogan eh, nezdělil informace neameričanů, včetně eh, Evropanů, E, firmě Cambridge Analytica, ale stoprocentně to můžeme potvrdit až po forenzním auditu, který plánujeme, jakmile nám to bude umožněno ze strany britské ICO. Od roku 2016 od amerických voleb jsme se poučili a e, naše postupy tomu přizpůsobili. Investujeme do lidských zdrojů i technologie, aby takové útoky byly mnohem obtížnější a tato nová pravidla a technologie právě jsme v nedávných evropských volbách použili v Itálii, v Německu i ve Francii. Zaměřujeme se na pět hlavních oblastí. Eh, potlačování zahraničních zásuhů, eh, zavírání falešných účtů, snižování šíření falešných zpráv, navyšování transparentnosti eh, reklam a podporení elektorátu. A chci o těchto pěti oblastech promluvit. První oblast se týká potlačování zahraničních zásuhů zásahu. Každé volby představují různou sadu aktérů a různých hrozeb. Jedna z věcí, které naše bezpečnostní eh, dílaj, dělají, bezpečnostní týmy dělají, že se zaměřují na každé volby jednotlivě, aby pochopili ty aktéry a ta specifická rizika v každé zemi. Eh, tak, abychom zabránili zahraničním zásahům, je potřeba posílit bezpečnost. Z dvojnásobujeme počet lidí v bezpečnosti z 10 tisíc na 20 tisíc eh, eh, umělá inteligence nám umožňuje proaktivně hledat škodlivé typy aktivit, jako stránky zahraniční, které šíří nepravý občanský obsah. Takový proaktivní přístup nám umožňuje včas eh, za, zabránit eh, velkému šíření zavádějících informací. My jsme eh, začali toto v souvislosti se zvláštními volbami loni v Alabamě, abychom zabránili takovýto zahraniční zásah, který se objevil z Makedonie a podobně podařilo se nám mu zabránit. Potom jsme to aplikovali v dalších volbách, včetně italských voleb v Itálii. Druhá oblast je eh, zavírání falešných účtů. Většina eh, eh, těchto aktérů se skrývá za těmi falešnými účty a my je, se nám daří je vyhledávat a zavírat. Je to milion takových účtů denně předtím, než napáchají škodu. Dělí, daří se nám to díky strojovému učení, bez toho, abychom zhodnocovali obsah. Třetí oblastí je snížení šíření falešných zpráv. Víme, že lidé chtějí přesné informace a chceme to i my. Zavedli jsme několik produktů, které tomu brání a brání takovýmto zprávám, které jsou zavádějící nebo senzacechtivé. Je to ekonomicky motivováno a snažíme se zabránit těmto ekonomicky motivovaným stránkám v existenci. Clickbait a senza, hledání senzací jsou další nástroje, kterým tomu bráníme. Nedaří se nám to jenom izolovaně, takže posilujeme eh, partnerství se třetími strany, abychom vzdělávali naše naše uživatele. Máme tento systém ve 14 zemích, které, kde dochází k odevěřeným v ověřování faktů, které eh, tyto systémy kontrolují eh, fakta a daří se nám falešné zprávy snižovat o 80 Osvěta eh, směrem k uživatelům, kdy je vedeme k tomu, aby upozorňovali na falešný obsah a to, jak na Facebooku, tak i jinde. Čtvrtá oblast je eh, transparentnost reklamy. Eh, lidé by měli mít možnost jasně chápat, proč tam vidí nějakou reklamu, kdo ji zaplatil a proč eh, jiné reklamy jdou za jiným, k jiným lidem. To platí zvlášť u politické reklamu a tady jsme přijali celou řadu opatření, včetně nového nástroje View Ads, který umožňuje vidět všechny typy reklamních sdělení sdělení, které má stejný zadavatel. Ať ho vidíte vy nebo nikoli, to znamená, že se eh, daří zavádět mnohem větší transparentnost. Tento nástroj bude v Evropě a i po světě zaveden velmi brzo. Pátá eh, oblast je podpoření eh, občanské angažovanosti, ve kterou my věříme a pracujeme s volebními komisemi a orgány po celém světě Eh, tak abychom budovali informované voličstvo. Eh, zavedli jsme systém eh, Megafon, který umožňuje, který posiluje účel, volební účast a volební registraci a napomáhá registraci tisíců, ba i milionů voličů naše produkty by měly chápat občanům, eh, lépe chápat občanům volební systém a lístky. Máme nástroj Political Perspective, na kterém najdeme srovnávací nástroje, eh, pokud jde o pohledy jednotlivých kandidujících stran. A potom máme školící eh, proces pro politiky a politické pracovníky, aby chápali, jak se dá zneužít jejich kampaň na Facebooku či jejich účty třeba, že dáváme přednost volbám, jde o to, Jde o to chránit celý demokratický proces. Pracujeme s občanskou společností, vládami i neziskovými organizacemi při sdílení informací o hrozbách a chápání jednotlivých hrozbech v, členských, v jednotlivých zemích. My v Německu jsme pracovali s BSI při sdílení těchto spravodajských informací, také s italskými, s italským dozorem dozorem jsme spolupracovali při šíření osvěty o tom, jak využívat nástroje. Obce zveřejnila zprávu o tom, že dezinformace by byly v případě kampaně v Itálii nějakou, nějakým problémem. Externí partneři, máme partnerství s Atlantskou eh, radou a jejich digitální forenzní laboratoří eh, s tím, aby Facebook měl přímý vzhled do různých eh, objevujících se hrozeb. Toto je velmi silné partnerství, které vlastně vede k většímu počtu očí a uší při hledání nebezpečí. Eh, loni jsme zaházili iniciativu nezávislého šetření sociálních médiů a t- médií a tady nám eh, umožní tato eh, analýza nezávislých analytiků lépe chápat fungování našeho systému. Problematika se obtížně řeší Eh, je potřeba, abychom se všichni vyvíjeli, jak se vyvíjí společnost a abychom hledali nové způsoby naší obrany. Nepodaří se nám odstranit všechna zneužití, ale pokoušíme se na tom, pokoušíme se na tom pracovat. Eh, integrita voleb se, uchrá, se ochrání pouze pokud budeme všichni spolupracovat a těšíme se na tuto spolupráci a na její budování eh, s partnery, mezi které patří Evropský Evropský parlament tak, abychom ochránili evropské volby. Eh, děkuji oběma prezentujícím. A pustíme se do otázek. Zase jednu minutu otázka, dvě minuty odpověď s tím, abychom eh, hned eh, řekli, o koho jde. Paní Danuta Hymnor, děkuji Eh, pokud jde o volební komisi v Británii, ten případ, který nás sem přivedl, měl, byl hodně publikovaný v Evropě a otázka eh, na vás, eh, paní, paní Basetové, myslíte, že tento případ také podryl důvěru občanů v tom, ten celý proces a že je tím omezena i občanská účast a angažovanost do budoucnosti? To je dobrá otázka, nemyslím, že na ní řeknu hned ne. Je třeba, abychom si uvědomili, že se dá různě spekulovat, co lidé udělali, udě, neudělali, co byla falešná zpráva, ale kauzální příčina mezi tím, mezi tím zda toto je nějak roz, vedlo k nějakému rozhodnutí, ta není jasná. Výzkum ukazuje určité prvky tohoto, ale nezávislí výzkumníci nemají údaje, ty údaje mají sociální média, abychom tuto kauzální eh, příčinu skutečně potvrdili. Já si myslím, že bychom neměli prostě předjímat a předpokládat, že ten, ta moc je tak silná těch, kteří zasahují. My jsme se dívali na výzkumy veřejného mínění, pokud jde o digitální kampaně a je tady velká velké vědomí mezi lidmi tohoto, že tedy toto se děje a volají lidé i po větší eh, aktivní roli Evrop, eh, volební komise a je to otázka osvěty, není to jenom zasahování do voleb, ale eh, lidé si dovedou dobře srovnat, co vidí a co se děje. Takže ta osvěta je důležitá a lidé obecně věci více spochybňují. To je jistě žádoucí a ještě se vrátím k tomu svému úvodu. My my jsme viděli eh, obří eh, eh, účast ve Británii ve volbách a v hlasování, zejména u mladých, a to je pozitivní. Děkuji nyní já za SED já bych se obrátil na pana Kaplama, Kaplana a na to, jak Facebook řeší ty naše obavy, které máme, pokud jde o zásahy do voleb. Nedávná zpráva eh, ukazuje, že eh, skutečná eh, disrupce v některých těch eh, scénářích, takových těch nejhorších možných situacích, eh, můžete mi říct, jak by toto mohlo ovlivnit v těch konkrétních případech, například referendum o Brexitu nebo ty údajné zásahy ruské v jiných volbách. Můžete nám dát nějakou představu konkrétnější o tom, jak takovou situaci možno řešit, když nyní tyto informace máte. Děkuji, pane předsedo. To je klíčová otázka toho, co, k tomu, co děláme. Ten článek, o kterém mluvíte, se zaměřil na ty eh, zdroje, jak lidské, tak technické, které nyní eh, máme k tomu, abychom lépe pochopili tu situaci a abychom je mohli používat ve volbách Eh, po celém světě. Mm, takové dovednosti potřebujeme i u nás ve Facebooku, ale jak jsem říkal, potřebujeme k tomu spolupráci s odborníky eh, na místě tam, kde volby probíhají, takže máme zdroje věnované i na to, aby se tam jednalo s volebními komisemi, abychom chápali eh, jedinečnost hrozeb. To jsme neměli před volbami 2016 ve Spojených státech státech a od té doby jsme pochopili celou, celý mm, ta, tu škálu nástrojů, které je potřeba mít a e, tak, jak se blíží jednotlivé volby, velké volby, tak vytváříme ad hoc týmy, které by se zaměřily na všechny tyto nástroje, které máme. To znamená e, falešné účty, osvěta e, v oblasti falešných zpráv, informovanost voličů, bránění šíření falešných zpráv. Tak to, to děláme jednotlivě před každými volbami a na základě zkušeností z posledních měsíců, ať to byly ty francouzské volby, kdy se nám podařilo eh, zavřít 30 tisíc falešných účtů, nebo německé volby, kdy jsme eh, eh, spolupracovali s BSI, nebo italské volby, kde se nám dařilo pracovat s nezávislým ověřovatelem skutečnosti, snižovat falešné zprávy. Všechny tyto nástroje je potřeba nasadit v jednotlivých volbách a to hodláme dělat. Eh, pan Zdechovský za EPP Alibe. Děkuji, pane předsedající. Děkuji, pane Kaplané, <clears throat> za to, že jste dnes mezi nás Děkuji, pane Kaplane, za to, že jste mezi nás přišel. My jsme čekali pana Goldmana, ale i vy nám budete stačit na dnešním hearingu. Moje otázka je, vy jste mluvil o tom, že Facebook byl demokratická platforma pro výměnu informací. Jak ale můžu věřit, věřit společnosti, která, které trvá zavření falešných účtů, kde které se prezentují jako já třeba několik měsíců, které užívají moje fotky několik měsíců. Co jste udělali dalšího, aby se tato situace neopakovala? A druhá věc je ke Cambridge Analytica. Z těch eh, odposlechů vyplývá, že eh, Cambridge Analytica ovlivňovala volby třeba v některých evropských zemích. Je tam uvedena Česká republika například. Eh, můžete tuto věc vyvrátit? Tady kolega říkal, že to byly jenom americká data. A poslední věc, byl mi trošku trošku vzít, eh, vzát čas na začátku. Eh, když jsme byli ve Facebooku, tak eh, všichni mluvili, že jste corporate social responsibility společnost. Opravdu děláte všechno pro to, aby jsme vám toto věřili? Your colleagues, please stick to time. Thanks. Držte se prosím řečnické doby, ale jinak děkuji za eh, ty otázky, všechny tři falešné účty to je skutečně velký problém, ale my tomu věnujeme velký objem techni- technických zdrojů a technologických a velmi jsme se zlepšili. Kolega na minulém panelu říkal, že se nám daří eh, zavírat miliony těchto falešných účtů ještě předtím, než se registrují, ještě předtím, než je někdo vidí za poslední čtvrtletí. To bylo více než půl eh, miliardy Eh, takže skutečně tady se nám daří, ale jak jsem říkal, na začátku to nebude nikdy konečně vyřešený problém. Jsou to velmi sofistikovaní protihráči. Potřebujeme investovat a budovat ty nové eh, nástroje proti těmto hrozbám. Proto jsme také zdvojnásobili ten počet lidí i počet eh, zdrojů. Otázka Cambridge Analytica, její vliv na volby v jiných evropských zemích. Tady mohu jenom opakovat, co jsem řekla, co řekl pan Setterfield. Eh, pokud víme, tak doktor Kogan nezdílel údaje o evropských voličích z Cambridge Analytica, takže nějaká obvinění či tvrzení o Cambridge Analytica a jejím vlivu nemáme o tom žádné eh, důkazy, tedy o tom, že by to bylo na základě facebookových údajů, ale říkám, je to ještě před tím forenzním auditem, protože Cambridge Analytica jediná ví, jakým způsobem zacelovala. A poslední ta eh, otázka se týkala, jestli jsme skutečně eh, firmou s eh, sociální odpovědností chceme být. Eh, jak říkal pan Sutterfield, nezáleží tolik na tom, co říkám já nebo co říká on, zda jsme sociálně odpovědní, záleží to na tom, zda lidé ze, jako uživatelé budou si schopni z toho odnést tento závěr a tuto informaci, totiž, že se nám daří ty zásahy minimalizovat to je náš závazek, na tom pracujeme. Paní Mercedes Bresuza, SADA a AFKO. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych k tomu taky chtěla něco říct. Vy jste řekl 5 milionů za tři měsíce, 5 milionů falešných účtů za tři měsíce. To je strašně moc. Nemáte dojem, že třeba lepší cesta by byla Eh, přejít třeba na digitální identitu. Eh, například v Estonsku eh, třeba v Estonsku v podstatě musíte použít pro svou identifikaci svůj digitální občanský průkaz, no a pak můžete jít online. Takže to je vlastně otázka digitální identity, kterou člověk může mít. Co myslíte? Eh, jestli by to bylo pro vás. Pak je tady otázka, eh, kolik vlastně bylo těch falešných identit, kolik se jich tam dostalo? Miliony? Kolik, kolik vám ještě mohlo ujít tedy v tom vašem úsilí o vyčištění? Děkuji. Bylo to pět set milionů které jsme jenom v prvním kvartále zrušili. Eh, my teď de facto eh, budeme zveřejňovat více dat o tom, kolik bylo těch různých případů zneužití, kolik se odhaduje a tak dále. Eh, my odhadujeme, že v podstatě 3 až 4 našich účtů byly falešné určité hodně a my skutečně budeme muset pokračovat v jejich odhalování a zavírání. Musíme využít všechny nástroje, eh, včetně umělé inteligence, strojové učení a tak dále abychom zjistili, že ten účet, eh, že za ním není skutečná osoba otázka digitální identity. Já můžu říci, že lidé v různých zemích a také politici v různých zemích eh, se mohou dívat různě na to, nakolik jsou digitální identity žádoucí. Vždycky jsou tam nějaké problémy z hlediska ochrany dat a já si myslím, že získávat ještě více dat o jednotlivcích může určitě vzbudit ještě další obavy. Ale my jsme otevření tedy eh, k těmto technologiím. Samozřejmě, že pokud máme nějakou nějaké podezření, pak tedy dáme příslušný účet do stavu, kdy není možné k němu přistupovat a zkoumáme ho. A ano, E, samozřejmě e, žádáme vždycky nějakou, nějaký identifikátor e, při registraci. Šoflin z EPP. Děkuji. Já musím říct, že velice mě znepokojuje to, co jsem slyšel. A v podstatě je to jakási strukturální a nenapravitelná nebezpečnost digitalizace. Myslím si, že to není, je, nebude nikdy vyřešeno. Skutečně má e-government opravdu opravdu eh, budoucnost. A eh, jak to bylo s maďarskými volkami? Když říkám, že to eh, nikdy nebude vyřešený problém, tak myslím, že to je celkem přesné vystížení toho, eh, že každá digitální firma a e, také e, veřejná zpráva, že v podstatě e, neustále musí pokračovat v tom boji. Naši protivníci jsou sofistikovaní, mají spoustu peněz a my se snažíme zkoumat jejich metody a techniky. My u Facebooku stejně jako bezpečnostní orgány po celém světě musíme dále pokračovat ve výjení našich nástrojů, tak abychom vždy byli okruh krok napřed. To je náš závazek, my do toho investujeme obrovské zdroje eh, do personálu, do eh, různých nových technologií. To má samozřejmě velký dopad na naši ziskovost, ale snažíme se poskytovat maximum možné ochrany. Pokud se týče elektronického vládnutí nebo hlasování, my toto, tuto službu na Facebooku neposkytujeme. Eh, to si musí vlády rozhodnout, jestli jsou schopné tyto systémy adekvátně zabezpečit. A eh, eh, aby tedy digitální třeba hlasování, tak aby se zúčastnilo více lidí, to samozřejmě vlády o tom mohou uvažovat, mohou to realizovat. Že? Za SAD pan Silva Pereira. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, otázka na pana Kamplana. Po skandálu Cambridge Analytica je zjevné, že jste uznali, že došlo o eh, závažné narušení důvěry, že musíte fungovat proaktivně a já celkem si cením vaše úsilí. Má otázka ovšem zní. Máte plné povědomí o tom, jak se Eh, vaše platforma po celém světě používá pro šíření obrovského množství falešných eh, informací a včetně také eh, různých pomluvačních kampaní pro politické účely. Moje otázka je, opravdu nemůžete dělat víc? nebo jste ochotní uznat, že to, co děláte, prostě není adekvátně rozsáhl toho problému. Děkuji. My samozřejmě víme a uvědomujeme si za poslední 18 měsíců čím dál tím více, pokud se týče ohrožení voleb, že skutečně falšné zprávy a dezinformace online jsou a my jsme učinili řadu kroků, včetně tedy eh, rušení falešných eh, účtů. Eh, tady jsme udělali obrovský pokrok. Dále eliminujeme finanční pobídky, jak jenom je to možné. Spousta dezinformačního obsahu, za ním se skrývá hm, různé politické Eh, politické záměry, ale také finanční aktéři jsou zatím. My se snažíme eh, jim to zkazit, tento biznis, tím, že prostě nebude možné na různých eh, klikách a reklamách tak jednoduše profitovat. Dále my prosazujeme nyní a prioritizujeme eh, důvěryhodné zdroje informací a máme takzvané fact-checkery po celém světě, eh, kteří jsou schopni eh, rozlišovat falešné zdroje a pak můžeme s tím něco dělat. My jsme tedy za poslední rok, rok a půl Eh, ušli obrovský kus cesty od eh, voleb eh, v USA v roce 2016. Také spolupracujeme s vládními orgány, experty, akademickou sférou, ale třeba ty kroky, které jsme pronikli, už jsme třeba podnikli už třeba ve, v Itálii, ve Francii u voleb se projevily a je to skutečně lepší. Kalas a Děkuji, děkuji za vaši prezentaci. Vy jste eh, hovořil o tom, jak identifikovat eh, manipulaci s volbami. Uvedl jste příklady z Německa, Itálie a Francie, ale eh, v Evropě jsou také menší země, které užívají své jazyky. Já jsem z této Eh, z takovéto země a my máme zhruba jeden eh, milion lidí, kteří hovoří tím jazykem. Eh, identifikujete manipulace, které se dějí v takovýchto malých jazycích, nebo je to prostě pro vás příliš malý problém? Protože lidé u nás také využívají Facebook, Čili eh, jaká je vaše otázka k těm malým zemím a malým jazykům? Ano, to je důležitá otázka. My víme, že parlamentní volby Evropské unie eh, jsou zvláště složité, poněvadž tam se bude hlasovat ve 27 zemích najednou. Eh, řada těch nástrojů, které jsem popsal, vlastně nejsou, není jazykově specifických, čili takovéto strojové učení nebo umělá inteligence, ta je založena na sledování chování uživatele účtu. Čili skutečně tady není třeba eh, zohlednit to jazykové hledisko. Podobně, jak je to, podobně je to i s finanční motivací. My se díváme prostě na to, zda tyto stránky, eh, eh, tyto prostě obsah, který na nich je, že si přesměrovává uživatele na různé eh, ziskové farmy. Nebo další věc, eh, eh, který se týkají veřejných oznámení, čili to skutečně můžeme pomoci třeba volebním komisím a podobně, aby se tedy dostali jejich informace a případně kritické poznámky mezi publikum. Paní Gomez za SAD. Eh, zajímalo by mě, eh, zda jste zjistila nějaké mm, ovlivnění eh, voleb v Spojeném království, která, kde by hrály roli třeba nějaké firmy jako Handy and Partners, Big Four Accountancies, firmy, které prostě Eh, pracují v oblasti například prodeje eh, občanských práv a podobně. A jaká opatření přijímáte eh, proto, aby žurnalisté, kteří jsou umlčováni a zastrašováni soudními procesy typu SLAP, Eh, aby prostě toto nemohl uspět. A ještě pana Kaplna, pana Kaplana, domníváte se, že, že vaše, vaše spolupráce s Cambridge Analytica je to eh, eh, naivita nebo, nebo snad nenasytnost? Um, you, you got the abuse and she can get, take the question. <laughs> ano, takže prosím. Já, e, jak jsem řekl na začátku, e, to, že Cambridge e, Analytica skutečně a další firmy mohly poskytovat služby v rámci volební kampaně, tak to bylo vcela v souladu s volebním zákonem aby jsme se snažili zkoumat, zda Eh, prostředky, které zde byly ve hře, byly vhodným způsobem utraceny a zda byly přípustně, eh, přípustně získány a přípustně eh, také vynaloženy. My mm, k tomu teď nemůžeme nic, říct, nic říci, poněvadž vyšetřování teprve probíhá a e, podobně, pokud se týče e, soudního zastrašování žurnalistů, to skutečně je e, mimo naši roli jakožto volební komise. To my nemůžeme zkoumat například, jak se velké firmy staví k žurnalistům, zejména mimo volební kampaň. Dobře, zelení Avko. Eh, eh, de facto referendum o Brexitu eh, vyve, při, šel k obrovské změně, způsobil obrovskou změnu pouze rozdílem 4% hlasů, čili my skutečně potřebujeme vědět, jestli to takto bylo regulární. Opravdu tady byly facebookové profily, které byly opravdu bombardovány eh, propagandou ze strany lid. Čili eh, tam je otázka, jak vlastně eh, dopadlo, eh, jak, jaký tady byl vliv. A eh, je třeba to proskoumat. A otázka eh, je, zda jste ochotni toto sledovat také v budoucích volbách, kolik peníz bylo utraceno, jak byla zaměřena ta propaganda a tak dále. Děkuji za tuto otázku. My jsme tedy z vyšetřovací komisi britského parlamentu zodpověděli nesmírné množství otázek, eh, měli jsme mnoho kol eh, otázek a tak dále. Eh, opravdu jsme jim dali mnoho, mnoho odpovědí na mnoho otázek. My souhlasíme, že transparentnost, pokud se týče reklamy, má skutečnou hodnotu a je dobré, aby bylo jasné, kdo eh, byl eh, cílem a eh, kolik byl, peněz bylo vynaloženo na jeho ovlivňování. Toto už funguje ve Spojených státech a budeme to rozšiřovat dále. Čili skutečně je dobré vědět, kdo si zaplatil reklamu a na koho byla zaměřena, ke komu se dostane. Kdy bychom chtěli mm, toto dá udělat zpětně, tak to v tom by nám asi zabránila ochrana e, soukromí a pravidla, která zde platí. My jsme poskytli informace e, o, o e, mm, ovlivňování ze strany IRA. Našli jsme pouze tedy Eh, skutečně zanedbatelné částky a my nadále spolupracujeme v tom smyslu, abychom poskytli příslušné parlamentní komisi co nejvíce informací. Eh, Mercedes Breso SAD AFKO. Asset, eh... Dobře, už to funguje. V návaznosti na to, že se zjistilo, že profily uživatelů Facebooku se využívaly pro politické účely ze strany firmy Cambridge Analytica, máte za to, že přes volební pravidla nebo jiné nástroje by bylo možné začít kontrolovat takové praktiky jsou velmi nebezpečné. Protože to je jako smečka vlků, která útočí na zranitelnější subjekty, to znamená voliče, kteří se dají snadno přesvědčit. Je to jako kdyby na ty voliče, které je možné přesvědčit, eh, útočila smečka vlků. O tom jsme už slyšeli posledně. Co se tady podle vás dá dělat? nejenom z pohledu soukromých uživatelů, a také z pohledu regulatorního, zvlášť pokud je o volební pravidla. Děkuji. Děkuji. Já myslím, že dělat toho můžeme hodně. A řekla bych, že především musíme uznat, že žádná organizace samotná, aniž to regulátor nebo dodavatel nebo vláda, to nevyřeší. A pokud zautočíme na jednu část, těžko postihneme i další oblasti a lidé se o to budou snažit přes jiné prostředky, je velice důležité, abychom se na to dívali celkově. U dobré regulace jde to, abyste měli dobré kontrolní prvky pro údaje. V GDPR jsme v poslední době viděli změny, kde k tomu přistupoval britský úřad ICO pozitivně a musíme mít schopnost regulovat volby. Některé ty věci, které bychom chtěli, jsou posílené pravomoci volební komise, aby mohla žádat o informace, nejenom od bezprostředních subjektů, které vedou kampaň, také o dodavatelích, také důraznější pravomoci získávat údaje a vstupovat do prostor, něco lepšího, než to máme teď, a také schopnost zabránit lidem v porušování práva s podporou důrazných sankcí. Není to nějak zvlášť uchvatné, není to něco nového, ale já myslím, že tohle je nutné. A to potřebujeme tady. Potřebujeme, aby eh, společnosti v oblasti sociálních médií dělali své a potřebujeme regulátory, kteří budou mít pravomoci, které jim umožní to uplatňovat, vymáhat a také postihovat. A o to žádáme. Cornelia Ernst Zague a Itre, prosím. Děkuji, budu hovořit německy dosvěděli jsme se spoustu toho, co jste na Facebooku provedli a to, co řekla britská kolegyně, to bylo velice zajímavé. Mě by zajímalo, jak se obecně rozlišuje eh, reklama na produkty od politické reklamy. Jak to pojímáte a jak, čím se to liší? Eh, třeba existuje volební reklama, kde třeba v televizi musí mít všechno vyvážené, jsou tam velice specifická pravidla pro politickou reklamu. Ehm, mohli byste zavést něco podobného? A další otázka, eh, volební manipulace. O tom hovoříme už dlouho. Samozřejmě eh, můžeme říct, že manipulace voleb to jsou v podstatě fake news, ale ponechme to stranou. Eh, kde podle vás začíná manipulace voleb a jak s tím eh, chcete se vyrovnat? A nevím, eh, dobře, co, co tam ještě je, kromě fake news, což je to nejjednodušší? Tady bylo pár věcí v té otázce. Za prvé otázka, jak poznáte rozdíl mezi komerční reklamou a politickou reklamou jak k tomu různě přistupovat. Jedna z věcí, kterou jsme udělali my, a už jsem to říkal na úvod, bylo to, že jsme vyvinuli nástroj View Ads, zobrazit reklamu. A ten přistupuje ke, ke všem reklamám stejně a vychází to z toho, že každý by měl mít možnost vidět všechny reklamy, které inzerent má. Jedna z věcí, která působí lidem obavy na sociálních médiích, je schopnost makrocílu, možnost makrocílu, zaměřit se na určitou skupinu obyvatelstva, aniž by to zbytek voličů věděl. My jsme se rozhodli, že to budeme řešit přes nástroj View Ads, zobrazit reklamy, aby se zajistilo, že každý dokáže sehrát úlohu jakéhosi strážce, politického strážce a zjistit, kdo na jaké stránce, který politický aktér, co zobrazuje komu každé zemi. A myslíme si, že to hodně posílí schopnost lidí požadovat odpovědnost politických aktérů za reklamy, které mají a e, v souvislosti s tím, že se zaměřují na různé skupiny obyvatelstva. Pokud je o to, co považujeme za volební manipulaci, my se zaměřujeme na věci, které vidíme, které dokážeme definovat, jako jsou milné informace, senzace. Musíme se zaměřit na to, co se odehrává na naší platformě, co dokážeme zjistit a proti tomu pak zakročit. Já jsem mluvila o řadě různých způsobů, jak se s tím snažíme bojovat, s těmi různými způsoby z využívání manipulace anebo e, zasahování se zahraničí nebo eh, dezinformace. Snažíme se u každé věci o to, co je nejúčinnější, snažíme se zjistit, co není autentické a co je zavádějící a postupovat proti tomu. Další e, řečník tady není za ALS, takže Pedro Silva Pereira, prosím. Ano, děkuji mnohokrát. Otázka na pana Kaplana. Mluvil jste o těch nejsofistikovanějších případech zneužití Facebooku pro politické účely. Konkrétně o zásazích ze zahraničí, využití falešných účtů, nespolehlivých webových stránkách. Já se chci zeptat na ty méně sofistikované způsoby zneužití vaší platformy pro politické účely o tom, jak se šíří falešné informace na ty anonymní komentáře, které vidíme na každodenním pořádku, úplně všude. Dá se to nějak řádně řešit? Bez povinného a spolehlivého rejstříku digitálních identit a je to z technického hlediska možné? Děkuji. Opět, máme řadu způsobů, kterými řešíme šíření takových informací kolem volebních kampaní. Několikrát už se o tom dneska mluvilo. Jdeme po těch falešných účtech, útočíme na finanční motivaci, snažíme se odebrat pobídky těm, kteří to dělají. Pracujeme s nezávislými eh, třetími subjekty, které kontrolují fakta, kteří dokážou posoudit, jestli nějaké prohlášení pravdivé nebo ne. Myslím, jsme, že není vhodné, aby Facebook rozhodoval, co je pravda ve všech zemích na světě. Takže spoleháme na nezávislé subjekty, které kontrolují fakta a pak můžeme zasáhnout a pokusit se omezit distribuci. Omezujeme také distribuci dalších typů nekvalitního obsahu, který je často spojen s takovými aktivitami clickbait, senzace, Víme, že to lidé nechtějí vidět, takže se snažíme omezit distribuci ve spravodajských eh, tocích a snažíme se prosazovat sdílení a distribuci důvěryhodných zpráv. Zpráv ze zdrojů, které lidé ve Facebooku v zásadě považují za pravdivé. Jsou to věci, které jsou důležité z místních zdrojů. To je ten typ věcí, které se snažíme prosazovat, jak říkáte. Je to bitva, kterou eh, budeme muset všichni dál bojovat. Je tady úloha pro vládu, která může pomoct vzdělávat občany, pokud je o informace, které vidí online. A my budeme dál hrát svou roli, budeme se snažit o omezení distribuce a budeme se také snažit o osvětu na naší platformě i mimo ní, pokud je o to, jak poznat falešné zprávy a kriticky k ním přistupovat. Gerard Batten za EFDD a Libe a Avko. Děkuji. Kdyby Hillary Clintonová byla eh, prezidentkou ve Spojených státech a referendum by dopadlo jinak, tak bychom tady neseděli. Nic mám otázku na Claire Bassett, na volební komisi. Paní Bassett říkala, že úlohou komise je posílit pravidla pro financování a zajistit, že dárci jsou přípustní. V referendu byly dva subjekty, které vedly kampaně, které se chci zeptat a využívaly tradičnější metody. Za prvé, Vláda jejího veličenstva vydala téměř 10 milionů liber na brožurku, kterou dostala každá domácnost. A tam byla jenom jedna strana toho argumentu, a totiž ta strana pro setrvání. Byla vláda přípustným dárcem? Byl ten dár registrován? A za druhé, pokud jde o zahraniční zásahy do referenda, prezident Obama navštívil Spojené království s cílem přímo ovlivnit výsledek referenda v zájmu strany setrvání. Ty miliony dolarů, které stála tato návštěva, byly registrovány jako dar a jak může být prezident Obama přípustným dárcem? Nejprve tu první otázku, ta brožurka, kterou zpracovala vláda, ta vznikla ještě před těmi deseti týdny výdajů, takže nebylo nutné eh, zahnout to dohlášení výdajů. Jak ta pravidla postupovala parlamentem, my jsme se zasazovali o delší období kampaně, což by postihlo takovéto aktivity. Ale v případě tohoto referenda tato aktivita proběhla před tou lhutou a my jsme sledovali všechny aktivity, které probíhaly v průběhu kampaně, včetně významných akcí a událostí a bylo to správně hlášeno. Marisko Kejten za zelené. Děkuji, já mám také otázku na Claire Besset. Vy jste uzavřeli zprávu o případném zasahování do kampaně Vote Leave při referendu. A zprávu dostali lidi, kteří jsou tam jmenováni, aby se mohli vyjádřit k tomu, co tam je. Ale pro ty členy tohoto výboru by měla říct, že tam patřil také Boris Johnson a Michael Goat. Samozřejmě to vyšetřování má velký význam, protože pravidla pro vynakládání prostředku byla porušena – podkopává to mandát platnosti hlasování o odchodu. Můžete nám potvrdit, jestli je ta zpráva už hotová a kdy zřejmě bude zveřejněná? A co můžete dělat vy, pokud jde o to, co uniklo ještě před zveřejněním? Musí to být součástí veřejné debaty. Potřebujeme úplné informace ještě předtím, než Británie uskuteční své rozhodnutí odejít z EU na základě mandátu, který možná není úplně jistý. Měla bych vysvětlit, že máme politiku, která jednoznačně stanoví, jak přistupujeme k takovým vyšetřováním a k závěrům vyšetřování. V rámci tohoto procesu, když dospějeme k okamžiku, kdy můžeme přijmout rozhodnutí, informace poskytneme dotčené straně a ta má 28 dnů, kdy se může vyjádřit. Ta vyjádření pak zvážíme, než to uzavřeme. A teprve až to uzavřeme, až máme závěry, zveřejníme to a zveřejníme, veřejn, zveřejníme také podrobnější zprávu o vyšetřování. Nevyjadřujeme se k probíhajícímu vyšetřování, to jsou jednoznačné zásady ve volební kampani. Myslím, že to správně, protože znamená, že se pak e, nezapleteme do obtížných debat. Je politování hodné, že se povídají různé věci ohledně této zprávy. Já nevím, odkud to přišlo. Jak jsem říkala, ten proces je takový, jaký je, ten teď probíhá a teď probíhá těch 28 dnů. Můžu využít tu minutu navíc? Začala jste, tak prosím. Pořád ještě to v rámci mého času. Vy říkáte, že nemáte pravomoc vyšetřovat Cambridge Analytica, ale pokud ne, tak kdo, jí má, kdo má tu pravomoc? Myslíte si, že máte ty pravomoci, které potřebujete, abyste zabránili narušování našeho volebního procesu, ať už skutečnému, anebo údajnému ze strany zahraničí, zahraničních subjektů a pokud ne, kdo to může řešit? když vy nemáte dostatečné pravomoci. Já myslím, že celkem jasné, jaké máme poslání, jaké máme pravomoci. Úřad komisaře pro informace má samostatné poslání a e, má k tomu pravomoci, takže spousta věcí, které jsme tady dnes slyšeli, se týká porušování e, pravidel na ochranu údajů a to vyšetřování probíhá a pokud vím, zpráva bude zveřejněna brzy, takže musí být jasno v tom, že nejde o to, že volební komise má nebo nemá nějaké pravomoci. Jde o to, že různé subjekty musí spolupracovat a řešit závažné věci. Jak jsem říkala, naše vyšetřování se týká toho, odkud ty peníze pocházejí a co se tím financuje. Toto vyšetřování probíhá a proto se k tomu nemohu vyjadřovat. Dobře, děkuji. Umožnil jsem eh, doplňkové otázky, což by tak být nemělo, ale já myslím, že jinak by to bylo nelidské. Klidně si mě zastřelte, jinak by to byla velká nuda. Je mi líto. Dobře. Ale alespoň jsou to opravdu otázky a odpovědi, což je pokrok. Já chci poděkovat našim svědkům, našim řečníkům, Joe Kaplanovi a Claire Bassett a chci poděkovat také členům výboru za trpělivost a za disciplínu. Přejdeme rovnou na třetí část. Vím, že je to ještě dlouhé. Přichází nám další členové. Chci zmínit, že v příští část zahájíme v 18.15 abychom umožnili těm, kteří přecházejí odinut, aby sem dorazili a mohli také klást otázky. Takže kratičká přestávka. Než se nám schromáždí panel. A bude to Lord Allen, Max Schrems a Steam Purser. A předsedat bude Josef Weidenholzer.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 padly, většinou So, uh, good, afternoon and welcome you to the... Dobré odpoledne, vítám vás na poslední části našeho slyšení pro dnešní den. Pořádáme ho společně s výborem ITRE a vítám také kolegu Paula Rybiga. Na dvě minutky mu dáme slovo ale ještě než mu slovo předám, rád bych představil náš panel. Je to pan Persel, vedoucí operační oddělení Enisy, Ursula Pachl, zástupkyně generálního ředitele Belku, Max Schrems, aktivista, který obhajuje soukromí a právník z Rakouska a Lord Richard Allen, viceprezident pro politická řešení ve Facebooku. Paule, předávám slovo. Yes, many thanks. Uh... Ano, mnohokrát děkuji. Kolega dodržuje čas, takže já se po to budu snažit také. Já jsem předseda výboru ITRE a také skupiny STOA, která eh, hodnotí vědecký vývoj v Evropském parlamentu. STOA má na starosti legislativní část výzkumné činnosti. A proto je pro nás velice důležité vidět, jak nástroje, které mají podpořit důvěru můžeme zkvalitnit. Zatím naše zařízení dělají to, co chtějí třetí subjekty. A my se ptáme, jak můžeme vylepšit to, co mohou dělat spotřebitelé, jak jim zaručit jejich vlastní identitu. Otázka tady zní, jakou záruku máme pro naši virtuální identitu. Protože, jak víme, Sfalšovat identitu je velice snadné. A pokud sfalšujete moji identitu, otázka je, jak si zachovám vlastnictví údajů a jak dostat falešné zprávy ze sociálních médií. Jak mít záruku, že budu mít pod kontrolou svou virtuální identitu abych mohl dát licenci nějaké třetí osobě, která mou identitu chce využít nebo která chce využít mé znalosti. Co můžeme udělat proti avatarům? Protože víme, že avatar dokáže skopírovat identitu. A další krok by mohl být, jestli dosáhnou důvěry v Evropské unii v naši virtuální identitu. Děkuji. Naším prvním řečníkem je pan Steve Pereser. Prosím. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dobrý večer a děkuji za pozvání. Sice vás možná zklamu, ale my tady dnes večer chceme hlavně naslouchat. A rozhodně po té, co jsem si vyslechl už eh, dosavadní debatu, zaujalo mě, jak málo věcí, o kterých na tomto fóru mluvíte, je v pracovním programu ENISY a to samo o sobě je jistá zpráva, protože jsou to důležité věci. A upřímně řečeno, většina z věcí, většina té diskuze, již jsem byl dnes odpoledne svědkem, ukazuje, že ENISA se toho vůbec neúčastní. A já myslím, že to musíme do budoucna změnit. A to je poselství ode mě pro vás, pro ty, kteří dokážete změnit pracovní program ENISY. To je vývoj, ke kterému by mohlo dojít dost rychle. Ale pár slov k tomu stejně řeknu a rozhodně tady budu na otázky. Začneme tím pozitivním. Internet a sociální média jistě poskytly nové příležitosti pro šíření demokracie, svobody a hodnot, které vyznává Evropská unie. A na to bychom v této debatě neměli zapomínat, protože ta nejhorší věc, která by se mohla stát, by byla to, že zavedeme určité kontroly, které to všechno zabrzdí. To je velice pozitivní vývoj za posledních deset let. Když se nad tím zamyslíte, Sociální média hrála důležitou roli v arabském jaru v roce 2011, na Ukrajině v roce 2014, v Iránu v roce 2009 a já myslím, že ve všech případech šlo o to, že slovo má větší sílu než meč. A já myslím, že to má velké výhody pro to, čeho se snažíme dosáhnout v Evropě. Ale samozřejmě teď vidíme, že kromě všech těch hrozeb, které už známe řadu let, se objevuje další série hrozeb, další žánr, což je ještě hrozivější v jistém smyslu než tradiční útoky viry, škodlivými kódy a tak dále. Alespoň to bylo celkem jednoduché, když vás něco zasáhlo, tak jste to věděli. Ale teď máme před sebou takové věci, jaké jsou falešné zprávy, zneužívání osobních údajů, finanční manipulace. Třeba pan Pendam a tak dále, asi jste o tom hodně slyšeli. Kromě všech těchto dalších rizik je možné rozlišovat tím, nebo mimo jiné i tak, že to jsou velice nenápadná rizika a často vůbec nevíte, že jste jejich obětí. Je to tedy opravdu velké nebezpečí pro digitální svět, protože to má dopad na důvěru. A digitální svět bez důvěry je digitální svět, který možná vůbec nepřežije. A jestli přežije, možná ne v té podobě, ve které je pro nás užitečný. Proto je to podle mě obrovská hrozba. A když mluvíme o důvěře, důvěra sama samozřejmě nestačí. Jistě je nutná, ale rozhodně nestačí. A do toho vstupuje kybernetická bezpečnost a tady hraje svou roli ENISA. Dalo by se říct, že kybernetická bezpečnost jsou všechny ty techniky, které využíváme, abychom omezili přístup k údajům podle stanovených principů. A ty principy se samozřejmě mohou lišit v různých situacích, v různém kontextu. A proto je bezpečnost obtížná věc. Kontext je nesmírně důležitý z hlediska bezpečnosti. A rozhodně v algoritmech je obtížné eh, ten kontext zohlednit. V některých případech kybernetická bezpečnost může omezit způsob využití údajů. Ale špatná zpráva je to, že když vezmete údaje mimo kontext, vytáhnete ho mimo kontext systému, který měl zpracovat, hra končí. Jakmile jsou údaje venku, jsou venku. A samozřejmě s ním můžete udělat úplně cokoliv. A to je případ Cambridge Analytica a do jisté míry také to, co se odehrává se všemi našimi údaji v průběhu času. Takže já bych řekl, že jeden z našich největších problémů je to, že schromažďování a další sdílení údajů na internetu je široce rozšířené, prakticky nekontrolovatelné a bez překážek. A to se musí změnit, protože opakuji, jakmile ty údaje jsou venku, jsou venku a ve své podstatě je obtížné je kontrolovat. Samozřejmě GDPR neumožňuje zpracování osobních údajů bez souhlasu, ale jak to vynucovat, když ani nevíte, co se vlastně děje? To je samozřejmě jádro dnešního problému. Takže, když se vrátím k bezpečnosti, veškerá bezpečnost je kombinace tří věcí. Jde o lidi, jde o proces a technologii. A já bych řekl obecně, že jedna z chyb, které jsme udělali v minulosti a které pořád děláme, je to, že příliš velký důraz klademe na technologii. Když se nad tím zamyslíte, spousta věcí, o kterých jsme dnes mluvili, jsou v podstatě zaměřené na proces nebo na lidi. Takže viděli jsme selhání procesu. Nějaká společnost měla příliš velký přístup k údajům, měla možnost neodpovídajícím způsobem je využít. Šlo také o porušení zásad. Jaký smysl má mít nějaké zásady, když je nevynocujete? Jistě, uplatňovat takové zásady je velice obtížné, ale dobře, to je život. A je to velký podnik, je to velice bohatá společnost a musíme to prostě změnit. To je jednoduché. A já myslím, že jedna z věcí, které teď pozorujeme, je rovnováha mezi příležitostí a rizikem. A to se bude muset změnit. Ale ne tolik. Možná nebudeme schopni eh, ovládat nebo kontrolovat věci v oblasti internetu věcí, tak jako dnes, Nicméně všude tady platí povinnost řádné péče a je potřeba nastavit odpovídající a škálovatelné procesy. Takže abych se vrátil k tomu, z čeho jsem vyšel. Tady nešlo jenom o narušení procesu, ale samozřejmě narušení zásad politiky a také narušení důvěry. A jak víme, to může být rozsudek smrti pro internet, jak ho známe. se tady samozřejmě velmi podporuje GDPR, myslíme si, že to je velmi ambiciozní, velmi důležité a snad také nesmírně užitečné. Aspoň to tak vypadá. Jsme plně připravení sloužit GDPR, chceme naslouchat všemu, co se týká DPR, A opakuji, svět se mění, problémy, které řešíme teď, nejsou stejné jako problémy, kvůli kterým vznikla ENISA, ale to neznamená, že se nemůžeme vyvíjet, abychom to řešili. Samozřejmě, že můžeme. Hacking voleb, falešné zprávy, využití digitální identity a tak dále. A tak dále. To jsou všechno věci, které Enisa může dělat. Vy máte moc to změnit, patříte k nejvlivnějším hráčům. A na závěr bych řekl, že v nařízení o ENISA je článek 14, který umožňuje institucím EU a členským státům vyžádat od ENISy specifické úkoly. Tak to využijte. Je to skvělý mechanismus, který umožňuje dělat věci velice eh, bez upozornění eh, v krátkém předstihu. Takže vám děkuji. And our next speaker is... Děkuji. A nyní je Ursula Bach, eh, která zastupuje generálního tajemníka BUC, což je mm, organ, Ruská organizace na ochranu spotřebitelů. Ano, děkuji, pane předsedo, přeji všem dobrý večer. Začala bych konstatováním, že mm, skutečně tak, jak se tento skandál odhaluje, skandál Cambridge Analytica, tak skutečně eh, může velice ohrozit spotřebitelskou důvěru. A to se týká nejenom eh, důvěry ve Facebook, ale v celou architekturu digitální ekonomiky. A takto se na to musíme dívat, eh, když posuzujeme tuto situaci. De facto Eh, využívání dat je nyní hlavním zdrojem příjmu na internetu. A takovéto zneužívání dat se nemusí omezovat na Facebook, ale také na všechny další platformy a po celém internetu. De facto ty trans, platformy dnes nejsou tak transparentní, jak by měly být a e, různé požadavky na ochranu dat a soukromí se nerespektují velice často. Není to otázka jenom důvěry a omluv, ale jde o nerespektování základních práv. A ty praktiky, které se uplatňovaly eh, v, v případu Facebookem, že Analytica, to není jenom porušení eh, důvěry, to je také nelegální. 2,7 milionů Evropanů bylo tímto skandálem ovlivněno. Mně eh, skutečně překvapilo to, eh, že tady bylo ze strany Facebooku eh, tvrzeno, že evropští uživatelé Facebooku nijak nebyli ovlivněni. To mě trošku připomíná lavírování Volkswagenu. Čili toto tato, co jsou data, která jsou sbírána bez souhlasu, bez vědomí a potom se prodávají jiným k úplně jiným účelům. Hovoříme o Cambridge Analytica, ale víme, že mimo jiné eh, bylo už eh, potvrzeno ze strany Facebooku, že zrušili víc než 200 aplikací, které mohly potenciálně zneužívat data. Čili my tady hovoříme na nejvýš o nějaké špičce ledovce. Takže de facto víme, že i když nejste uživatelem Facebooku, vaše data mohla být také zneužívána. Takže i když víme, že Facebook velmi dlouho předával eh, zcela své volně eh, údaje dalším eh, stranám, tak víme, že Facebook i nadále je v situaci, kdy v podstatě neudělal nic pro to, aby tuto situaci vylepšil. To znamená, že ta situace je velmi neuspokojivá. Došlo k nějakým kosmetickým změnám na platformě a to opravdu z našeho úhlu pohledu není dostatečné. Eh, mm, zaznamenali jsme určité změny v té politice Facebooku týkající se ochrany osobních údajů, což byla asi přímá reakce na ten skandál, ale je pravda, že spíš šlo o sladění jejich politiky s novým nařízením o ochraně osobních eh, údajů GDPR. To znamená, že to jsou ty kosmetické údaje, ke kterým došlo. A co je třeba tady udělat? co je třeba udělat. Nepotřebujeme pouze kosmetické změny, potřebujeme opravdu zcela zásadní změny, které ovlivní ten samotný obchodní model a strukturu platformy. To znamená, že tady hovoříme o tom takzvaném eh, jádru obchodního modelu Facebooku a eh, jemu podobných společností. To znamená, samozřejmě reklama i nadále je zcela zásadním prvkem digitální ekonomiky. To znamená, že tady v tuto chvíli už dochází k inherentnímu konfliktu zájmu. To znamená, jakým způsobem se k tomu staví eh, spotřebitelé. My například jsme četli velmi zajímavou studii o ochraně osobních údajů a zjistili jsme, že tady v tuto chvíli dochází k opravdu k oklešťování eh, pravomocí a práv spotřebitelů. Lidé vlastně v tuto chvíli mají velmi malé povědomí o tom, jakým způsobem jsou jejich osobní údaje chráněny a jakým způsobem by se mohly bránit eh, proti nekalým praktikám. To znamená, oni mají pocit, že nemohou eh, udělat nic a vědí, že některé které způsoby jejich chování by jim mohly velmi uškodit. A některé studie v podstatě dokazují to, že to lidé velmi často vzdávají. To znamená, že mají mm, otázky, ale i přesto i nadále používají Facebook, anebo říkají, že jim je to jedno. Ale proč? Ne protože by jim to bylo jedno, ale prostě rezignují, mají pocit, že nemají vůbec žádná práva a také neexistuje žádná alternativní platforma, která by jim Facebook nahradila. Samozřejmě, že tento skandál otevřel oči mnohým, to znamená, že se navýšilo povědomí o tomto problému. A jeden bod, který je velmi překvapivý v celé této debatě, je to, že v rámci toho skandálu Cambridge Analytica a Facebook se velmi málo hovořilo v podstatě o tom poškozování, neustále poškozování eh, spotřebitelů, protože to byly přece jejich údaje, které byly zneužívány zneužívány. To znamená, že oni, oni jsou těmi obětmi, naši eh, belgický, portugalští a další eh, kolegové, eh, vlastně se rozhodli pro kolektivní aktivi, akci, nebo v podstatě aktivitu, která má automaticky nebo prostě přímo eh, jít proti Facebooku. To znamená, v Belgii už to je to 20 tisíc lidí, kteří se podepsali pod touto aktivitou a v podstatě jde o to vyžádat si přímé kompenzace od Cambridge Analytica a Facebooku. A v podstatě chtějí zastupovat všechny uživatele Facebooku z těch důvodů, které jsem právě eh, načrtla. Co se týče kyberbezpečnosti, protože kyberbezpečnost je samozřejmě se propojená s ochranou osobních údajů. Eh, údaje, které jsou užívány a používány, musí být samozřejmě bezpečné a nesmí se k ním nikdo nevyvolený dostat. A vy musíte mít také schopnost reagovat ve chvíli, kdy víte, že vaše osobní údaje chráněny nejsou. A tady samozřejmě ten případ Cambridge eh, Analytica a Facebook samozřejmě nevycházel z eh, nedostatku ku kyberbezpečnosti. V podstatě došlo k tomu, že oni nechávali volný přístup mnohým stranám k těmto údajům. To znamená, v tuto chvíli se ptáme, jaké povinnosti musíme dodržet ve chvíli, kdy chceme zajistit kyberbezpečnost. Dovolte mi, abych řekla následující co víme z eh, výzkumu jednání spotřebitelů i v souvislosti tedy eh, se rezignací spotřebitelů? Tak poslední studie poukazují na to, že vlastně eh, spotřebitelé znají nebo nechápou přesně, kdy dochází k porušování jejich práv. A neexistuje žádný systém, nějaký vládní systém či jiný systém, který by jim pomohl v podstatě vůbec identifikovat to, zdali došlo ke krádeži jejich osobních údajů nebo zdali někdo přeprodal jejich osobní údaje. Prostě to nemohou vědět vědět. Prostě nevědí, nevědí, jakým způsobem je zacházeno s jejich osobními údaji. A víme samozřejmě, že propojené nebo spojené produkty budou samozřejmě skutečností velmi brzy. A samozřejmě víme, že toto jsou různé produkty a systémy, které nejen, že sledují vaše pohyby na internetu, ale mohou být také velmi jednoduše hackovány. A proto potřebujeme opravdu závaznou legislativu, nějaký e, kyberbezpečnostní akt, který bude obsahovat závazná ustanovení a ne po pouze dobrovolná ustanovení. To znamená, že tady bude existovat nějaký defaultní systém zajišťující kyberbezpečnost. Nicméně v tuto chvíli musíme s eh, politováním eh, říci, že prostě tady v tuto chvíli podniky z oblasti digitalizace rozhodně nedělají dostatek pro zajištění kyberbezpečnosti. Dovolte mi tedy, abych přišla k závěrům. Řeknu tedy jenom pár bodů. V první řadě spotřebitelé potřebují i nadále podporu proto, aby v podstatě byly jejich údaje chráněny. Máme tady samozřejmě nové nařízení GDPR. Doufáme, že co nejdříve bude také platná nová směrnice směrnice o e, elektronické komunikaci. Doufáme tedy samozřejmě, že GDPR bude mít pozitivní dopady, ale musíme také udělat všechno pro to, aby došlo k, je, e, k její naprosté implementaci. A přesně, co říkala také kolegyně, potřebujeme evropskou odpověď, evropskou reakci e, vůči těmto skupinám a společnostem, která, které porušují práva. Co se týče Facebooku, Facebooku, samozřejmě nemůžeme se omezit pouze na skandál Cambridge Analytica rizika. Musíme opravdu eh, vyšetřit současné chování a současné mechanismy a struktury fungování eh, Facebooku, což by mělo vést k nějakému také evropskému závěru. Evropská komise by měla také zanalizovat, zanalizovat eh, reklamní trh v digitální oblasti, což je něco, co stále ještě chybí. Co se týče kompenzací a očkodní pro lidi, jejichž údaje údaje byly zneužity. Tak to by mělo být samozřejmostí. A e, chci říci, že my máme takovýto návrh, e, který bychom e, chtěli, abyste také podpořili. A poslední věc. Potřebujeme udělat všechno pro to, aby platforma převzala zodpovědnost za chování třetích stran, jimž poskytne údaje, které nazbírala na své vlastní platformě. To znamená, musíme tady splňovat základní podmínky, které budou stanoveny. Ano, slyšeli jsme, že eh, Facebook měla svou politiku, Cambridge Analytica měla svou politiku. Tady prostě musíme zajistit, že ten, kdo je zodpovědný za porušení eh, pravidel, za to také převezme eh, zodpovědnost. To znamená, že tady potřebujeme opravdu nějaký kolektivní opravný prostředek. Potřebujeme také silnou občanskou společnost eh, na celém území Evropské unie, což ještě v tuto chvíli není skutečností. Dalším uh, <clears throat> mluvčím na dnešním panelu je pan Max Šrems. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem se na toto setkání velmi těšil. Vím, že na této úrovni je to nejzajímavější. Pokud jde o důsledky, skutečně nedůvěra narůstající ve Facebook a v úřady, které mají e, občany chránit, klesá. Důvody, proč se tak děje, je to, že jsme v tom, o tom věděli už v roce 2011 a je zajímavé, že tady je pan Richard Allen, protože v roce 2011 jsme hovořili osobně o těchto problémech s aplikací komunikacemi. Eh, to bylo součástí setkání, sedmihodinového setkání v jednání. A je trošku absurdní, že se setkáváme os po sedm let později, kdy jsme si konečně uvědomili, že tedy tady je problém, tak si kladu otázku, kdo tedy zaspal. Někdo ve, eh, na ve Facebooku a někdo mezi eh, dozorovými orgány. K čemu tedy skutečně došlo? Facebook posílá jako Facebook Irsko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 které podléhají dnes GDPR a předtím směrnici. A otázka byla, zda je to legální. Já jsem tehdy podal stížnu s tří, třístránkovou a bylo řečeno, že tady k tomu nebyl žádný souhlas dán a který, také, že nebylo jasné, co kam ta data š, e, šla. To e, byly přesně ty dva body, které potom se staly problémem v situaci Cambridge e, Eh, analytika. 20 milionů instalací, eh, říkat, že to byla jenom jedna aplikace eh, a jeden uživatel, to je nesmysl. Bylo jich 20 milionů v té společné žalobě mám 20 tisíc datasetů, které jsem nakonec se od nich dostal. Mohl jsem je použít, ale Facebook po mně nikdy nechtěl vědět, co jsem s nimi udělal. Já jsem je mohl prodat těch 20 tisíc, takže eh, víme, že existují ty aplikace, které předávají údaje, možná jich je tisíce eh, dalších. Tady šlo o porušení článku 6, 7, 10, 17 a 25 té plat, tehdy platné směrnice. To jsem tam uvedl v té stížnosti a z toho vyplynula zpráva o auditu, kterou mám také, která se týkala několika stránky eh, Eh, aplikace, ten eh, irský úřad udělal eh, doporučení k těm článkům, tedy mít lepší politiku ochrany, lepší tlačítka, že, protože často tam byla tlačítka, která vedla nikam, nebyla tam žádná politika ochrany soukromí, takže vlastně poručili, doporučili lepší práci. Nic tedy, co by jaksi vedlo k vynucení toho zákona. Facebook říká, že vycházel ze svých těch smluv eh, již v roce 2011, že nevěděl, co Cambridge Analytica dělala a že eh, eh, sdílení těchto informací bez souhlasy Eh, nazval sociální dimenzí jejich platformou, tedy někomu říci, že si nemají tato data dále dát. Úřad na ochranu údajů říkal, že tedy mají zlepšit ty, tu svoji politiku, dát ji do pořádku a že spoléhat se na ty aplikace sam, eh, samotné není dostatečné. To znamená, že ten úřad na ochranu tento problém identifikoval již v roce 2011. My jsme se tehdy sešli s Richardem Ellenem a v roce eh, dva, z roku 12 máme protokol z této schůdky a v, schůzky a v té době Richard Allen zmínil, že eh, existuje obecný souhlas. Obecný souhlas, to znamená, že ten znamená, že eh, ty data eh, mohou jít jakékoliv aplikaci a ta může být, ta mohou jít někam dál a že tento souhlas je specifický a informovaný. To si nemyslím. Bylo zajímavé, že se tady hovořilo i souhlasu třetí stranu, čili někdo za mne eh, dal souhlas, za, někdo za mne dal takový souhlas, takové i souhlas eh, neexistuje už od římského práva, nevím, kde na to kde na to přišli a říkali, že toto spadá pod jednotlivé zákony a právo těch vnitrostátních, těch jednotlivých států, třeba v Severní eh, Koreji, a že ehm, je eh, potřeba, aby si každý sám ověřil, zda ta aplikace je v souladu se zákonem. Eh, potom byl proveden audit, najdete ty informace i na webu, to bylo v roce 2012 a uh, Úřad na ochranu údajů irský, který má tu působnost, řekl, že by se Facebook znovu nad tím měl zamyslet. To bylo před šesti lety. Facebook na to reagoval tak, že se spolehá na oznamování uživatelů, takže když nějaký uživatel oznámí, co se kde děje, tak jim to má, jak se zjistí, že se něco děje a takže jim to oznámí a tím se to vyřeší. To také není úplně ideální řešení bezpeč ochrany uh, údajů. Bylo to zcela jasné porušení zákonů, které platili tehdy a myslím si, že Facebook nedělá nic mnoho e, dalšího, aby to změnil. Sice změnili tento jeden produkt, ale nic dalšího a úřady se stále jak si snaží tomu vyhýbat. Irský mm, úřad ani ty eh, údaje od Facebooku mi nezděl do, po dobu eh, tří po dobu tří let, která následovaly až eh, následně. Nyní bude zajímavé, jak do toho vstoupí GDPR, které změní skutečně situaci ve Facebooku, takže by se ho bálo. Pokud změníte jenom politiku ochranu sou, soukromí a pokud je legitimní zájem vydělávání peněz, to znamená využívání dat například pro, eh, pro reklamu přes WhatsApp, tak to vůbec eh, není eh, v duchu GDPR a už ani ne v liteře toho zákona. Dlouhodobě bude zajímavé i to, zda která mm, budou uživatelé moci vymáhat svá práva, což je e, nákladné, protože e, odvolání půjde vždy k tomu příslušnému úřadu v Irsku, to je drahé. Mm, e, to, co zatím proběhlo, ty náklady jsou 10 milionů euro, které budou připočteny k tíži tomu, kdo prohraje. A potom obecná otázka financování na vymáhání a vynucování eh, a i na evropské úrovni bude potřeba takové náklad, eh, prostředky na vynucování eh, nutné, protože pokud je to jenom neziskovka, tak ji taková, akce, taková hm, žaloba úplně zrujnuje, to je neúnosné finančně. To je tedy můj obecný výlev zlosti nad GDPR a e, situaci Facebooku. Druhá otázka jsou otevřené síti. Sítě mnoho lidí dnes e, Facebook nenávidí, ale nemají žádnou e, jinou možnost. Dnes Evropa otvírá telefonní sítě a další věce a to podporují všechny politické strany, ale neotvíráme sítě online a tady to bude potřeba přenechat trhu, aby trh eh, toto eh, nějakým způsobem dokázal, protože mm, eh, mm, je potřeba, aby spotřebitelé měli určitou volitelnost a výběr těch sítí. Děkuji. Děkuji. Dalším řečníkem je mm, Lord Richard Allen, který je od roku 2009 v Mm, zaměstnancem Facebooku, je více prezidentem pro poli- řešení politiky. Velice děkuji, pane předsedo. Já jsem rovněž velice rád, že jste mohu sedět ve stejném panelu jako Max a asi nebudete překvapení, že vám trošku to popíšu jinak. Um, je firma, která je vystavena kritice, ale byla mm, také se mohla, s, s, mohla se také sejít se svými kritiky a tehdy se mnoho věcí řešilo poměrně efektivně. Nicméně vypadá to, že každý se na tu situaci díváme jinak, každý má jiný názor na to, jak se má používat právo. Myslím si, že to ale často platí obecně o právu, často jsou různé interpretace eh, třeba toho mm, pojmu souhlas. Takže eh, já si myslím, že ještě určitě budeme v eh, kontaktu s Maxovým úřadem. Takže co se týče uh, Um, těchto věcí. Já bych chtěla odpovědět na jednu otázku, která zazněla už v tom minulém panelu. Taková ta široká odpovědnost v tom nejširším slova smyslu. Uh, hovoříme o ochraně údajů, ale mnoho takových témat, které se týkají důvěry spotřebitelů, mm, je vlastně širší a týká se zejména takových různých škodlivých uh, aktivit na platformách. Když se s tím chceme vyrovnat, tak za prvé je zde Eh, jako jakási první obrana je to, aby lidé, kteří mají nějaké špatné úmysly, aby vůbec vlastně mm, chodili na ty různé sítě, aby si tam zakládali třeba nějaké ty různé falešné účty. Eh, mnoho těch platform má už různá pravidla. Například nemůžete mít vícero účtů, nebo nemůž, je tam zakázáno využívání takzvaných eh, těch internetových robotů, těch botů. Navíc je zde třeba nutnost nevyužívat falešnou identitu. A na Facebooku eh, to vlastně je velice důležité, protože lidé tam hovoří o, své, o svých vlastních eh, eh, životních zkušenostech. A myslím si, že zde je dost zvláštní, když se hovořím o tom, že zapotřebí nějaký důkaz identity, takže k tomu, co říkali kolegové předtím. My jsme velice investovali do toho, abychom zabránili tomu, že bude docházet takovým registracím, která porušují pravidla. Přinesli jsme několik metod, ale taková standardní metoda, to znamená třeba, že z jedné země se někdo eh, vlastně několikanásobně eh, registruje, tak to víme, že je určité riziko. Pak jsou zde navíc firmy, jako je naše, má speciální experty na kyberbezpečnost, aby také mm, zjišťovali různé možnosti nějakých útoků a mm, samozřejmě ne, asi o tom nebudeme úplně hovořit veřejně o těch všech podrobnostech, eh, ale můžete se podívat třeba na zkušenosti z USA, kde je eh, agentura výzkum internetu a vidíme, že oni mm, tam docházelo k tomu, že se zřizovaly falešné účty, aby se vedla různá dezinformační kampaň. Takže my vlastně víme, jak, to, jak tom, k tomu docházelo a budeme také třeba eh, i dávat pozor, až přijdou, až budou brzy nějaké další volby, abychom se ochránili. Takže například volby v Maďarsku, ale chci říci, že při každých volbách se budeme dívat na to, zda nedochází k nějakým takovým náznakům, jako třeba v jiných zemích, abychom tomu zabránili. Dále, co se týče těch falešných eh, údajů, um, tam jde o to, že někdy se lidé snaží získat údaje eh, z veřejných eh, zdrojů a někdo se snaží vlastně nějaké ty údaje jak si získat a nějak to využít. Jsou zde také různé eh, takové náznaky, ale můžeme třeba mm, zakázat pří, přístup. No a potom takový případ jako Cambridge Analytica. Zde opět chceme zkrátka zabránit lidem, kteří chtějí vytvořit eh, nějakou tu aplikaci, ale pak chtějí využít ty údaje k nějakým nelegitimním účelům. Ale nechci rozhodně uh, slyšet, že se jedná pouze o kosmetické změny. Máme zde celý speciální systém pro ty aplikace a opravdu jde o to, že pokud lidé chtějí mít sociální aplikace, chci je využívat, tak pro ně to chceme um, jak si zjednodušit, ale víme, že zároveň jsou s tím spojená určitá rizika, takže teď se zase snažíme ta rizika snížit, ale neznamená to, že chceme opravdu fyzicky nějak eh, omezovat eh, přístup eh, lidem k těm údajům. Další oblast, kde chceme ukázat odpovědnost. Mnoho z vás Eh, hovořilo o tom, že tam jsou takové ty revize, částečně je provádí lidé, částečně je provádí roboti. Eh, revize toho obsahu. Je tam třeba, aby tam byl odstraněn nějaký závadný obsah, třeba dětská pornografie, aby docházelo také k zablokování nelegálnímu obsahu, aby se tam vlastně vůbec na ten internet nedostal. Je to dost eh, za prvé, eh, pokud je ten materiál nelegální, tak ho tam buď vůbec nedáme, nebo se to zablokuje. A velice úzce spolupracujeme s Evropskou komisí, zejména třeba s bývalou komisařkou Nili Cruz, která také mm, zavedla různé iniciativy. Také používáme podobné techniky proti falešné propagandě. Spolupracujeme s příslušným odvětvím a také třeba s komisařkou, eh, s komisařem Avromopulosem, komisařkou King a snažíme se učinit pokrok i tam, kde třeba někteří si myslí, že to vůbec není možné. Například jsme identifikovali různý obsah, který se týkal al qaidi nebo ISIS a ještě vlastně předtím, než ostatní si toho všimli nebo než vůbec někdo identifikoval, takže nám se podařilo, aby se to vlastně z těch našich platform odstranilo. Snažíme se Eh, aby lidé nám důvěřovali a aby věřili tomu, že naše služby přispívají k veřejnému blahu a ne k veřejné nějaké újmě. Další aktivita je proti eh, projev, nenávistným projevům, o tom hovořila také komisařka Jourová. Tady je to obtížné, protože musíte vlastně rozumět třeba mm, cizím jazykům, eh, ale myslím, že i zde se nám daří dobře pokro- v tom pokročit. No a pak jsou ještě zde ty takzvané falešné zprávy, Eh, false news. Eh, zde spolupracujeme s komisařem Gabrielem Toto je asi nejobtížnější, protože to, co někdo pokládá za fake news, to zase někdo pokládá za zkrátka politický projev nebo nějaké politické sdělení, takže je dost obtížné vůbec vymyslet, jaká bude definice. Jestli například francouzská iniciativa, která eh, usiluje o nějakou legislativu, o nějaké právní ošetření, takže to, to je zajímavé, ale uvidíme tedy, jak to hm, nakonec bude. Opět chceme hm, obnovit důvěru. A poslední oblast, na níž se Zaměřujete také ochrana práv k duševnímu vlastnictví. Je důležité, aby platforma nebyla zneužívána k tomu, aby narušovala práva k duševnímu vlastnictví. Nakonec se ještě chci také zmínit o tom, o té reklamě na internetu, o tom už jsme hojně hovořili. My se domníváme, že obecně je reklama na internetu obecně mm, přijímána. Je to také způsob třeba i pro malé a střední podniky, aby se obrátili na klienty, na které vlastně dříve nedosáhli, protože tam byly velké bariéry. A navíc eh, ti lidé tam mají přístup k některým službám zdarma, takže hovoříme zde třeba o tom, že zde existuje takzvaná digitální průrva, to znamená, že mnoho vysoce kvalitních internetových služeb jsou v zásadě bezplatné, takže si myslíme, že pokud se bude zmenšená ta digitální průrva, takže to bude lepší pro mnohé. Pak ale víme, že zde může rovněž docházet k nějakému zneužívání té situace nebo toho systému. Takže jsou zde například vysoké přísné standardy na obsah reklamy. Třeba to, co by jindy prošlo, tak v reklamě je zakázáno. A um, jsou zde zkrátka určité limity. Ehm, také schromažďujeme ehm, informace, pardon, ehm, také vlastně se snažíme zabránit podvodům eh, ohledně mm, Rovněž eh, pracujeme s, spolupracujeme s evropskými agenturami pro ochranu práv, eh, pokud dojde k nějakému nesprávnému využití k nějaké nevhodné reklamě nebo reklama, která se snaží mm, propagovat nějaký produkt Eh, kde je to tedy nějaké nelegální, tak eh, nás o tom ty agentury informují. Takže zcela jistě není v našem zájmu, aby na internetu nebo v těch našich systémech byla nějaká nevhodná reklama nebo mm, nekvalitní reklama, která nesplňuje ty standardy. A poslední část eh, celého toho souboru je to, aby celý ten systém reklamy na internetu byl transparentnější. Můj kolega už to trošku popsal. Myslíme si, že mm, je dobré také, aby zde příslušné orgány, buď veřejné, anebo třeba i nějaký, nějaká občanská společnost nás mohla upozornit na nějaké eh, nevhodné obsahy. Myslím si, že celkově toto všechno vzbuzuje mnoho zajímavých eh, otázek. Víme, že například někdo třeba protestuje pro naší politice autentizace, ale zároveň eh, to může zabránit mnoha dalším újmám. Také se hovoří o automatizovaném zpracovávání údajů, o tom nevhodném kontaktu. Za, eh, zároveň třeba někteří politikové, kteří navštívili naše centrum v Berlíně, říkali, eh, jak to, jak to udělat, aby ti uživatelé skutečně třeba nenarazili na nějaké mm, nevhodné obrázky nebo na nějaký znepokojivý obsah. No a navíc tedy chceme celkově, ta, aby ta komunikace byla jednodušší a levnější i pro všechny podni, pro podnikatelskou sféru a teď už se těším na vaše dotazy a komentáře. Děkuji. Děkuji. Teď přicházíme k otázkám, jak jistě ví, znáte pravidla, takže minuta na každou otázku a dvě minuty na odpověď. A ty otázky by měly být nasměrovány vždy na jednu osobu, na jednu konkrétní osobu. Tak, používáme systém DEONT. Takže v tuto chvíli se držíme toho pravidla, na kterém jsme se dohodli. A teď tedy dáme slovo za EPP panu Radevovi. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Má otázka je následující. Dobře, Facebook používá své nástroje pro to, aby zajistil bezpečnost svých uživatelů, tak, aby také zajistil kyberbezpečnost. Ale jak jsme viděli, tak Facebook v podstatě nemá kontrolu nad údaji svých uživatelů a dokonce také neví, jakým způsobem s těmito údaji zachází třetí strany. To znamená, že se chci zeptat, jakým způsobem a pokud vůbec Facebook nějakým způsobem tedy spolupracuje s třetími stranami, aby jim pomohl v podstatě chránit eh, údaje svých uživatelů. Takže já bych tady v tuto chvíli chtěl říct, že tady máme prostě ještě ten příklad z toho dubna toho, toho roku. Takže jakým způsobem tedy zajistíme opravdu absolutní bezpečnost těchto údajů? Děkuji, děkuji, děkuji za tuto otázku. A budu odpovídat ve dvou částech. Za a trošičku obecněji, za průmysl, ano, ano, myslím si, že cítíme tu zodpovědnost navzájem si pomáhat. A některé ty oblasti už jsem popsala, to znamená větší podniky, jako například Facebook, Google a jiné, musíme hledat tedy metody, jakým způsobem si tedy vyměňovat osvědčené a nejlepší eh, postupy v oblasti kyberbezpečnosti. To znamená, že kyberbezpečnost je oblast, ve které bychom si neměli konkurovat, ale naopak měli bychom si navzájem pomáhat. A proto tady máme už řadu nástrojů, které používáme a které také sdílíme, proto abychom všichni zůstali co největším bezpečí. E, samozřejmě velmi často slabost jiného třetího partnera může oslabit i nás. To znamená, že oni mohou prostě ty údaje použít eh, způsobem, který bezpečný není. A druhá část té otázky, tak eh, ta se týká velmi zajímavé oblasti. já zodpovědnost nebo kdo přebírá zodpovědnost za údaje eh, ve chvíli, kdy hovoříme o komunikaci mezi první a třetí stranou? to eh, je něco, na co se samozřejmě eh, hodně zaměřujeme. Eh, do určité míry se snažíme redukovat přístup k údajům a hledáme taká, také nová řešení. Podívejte se, každý z nás si každodenně instaluje nové aplikace a když si instalujeme aplikace, tak v podstatě dáváme k dispozici určitý soubor našich údajů. A teď eh, já se ptám, do jaké míry bychom měli ovlivňovat tento proces? Eh, jakou zodpovědnost má přebrat platforma, třetí strana a uživatel? To je něco, o čem bychom jistě měli otevřeně debatovat. Pokud někdo řekne, eh, všechno by, za všechno by měla ručit ta první strana, takže se prostě ta platforma zavře a konec inovacím. Pokud by ale samozřejmě ta první strana vůbec žádnou zodpovědnost ne, na sebe nevzala, no tak všichni prostě budou eh, nespokojení. To znamená, že musíme hovořit o sdílení zodpovědnosti tak, aby ty údaje byly v bezpečí. Tak, aby prostě všechno to chování bylo legitimní. Děkuji. Děkuji, Pěrky Cipel, prosím, za SAD. Děkuji. Nebudu se teď eh, ještě jednou hádat s členem Facebooku, protože ve chvíli, kdy vy prostě vy vytvoříte aplikaci, tak v podstatě tady vytváříte další způsob, jakým způsobem se dostat k dalším údajům. Ale dobrá eh, otázka na paní Pachl, protože spousta lidí v podstatě využívá digitální služby, aniž by vědělo, eh, co vůbec vlastně dělá. Nevědí přesně, co to je profiling, eh, jak, jaké to má dopady. Velmi často je skoro nemožné také zjistit, že nějaké konto, nějaký účet je falešný. To znamená, že bych ráda věděla od vás, co můžeme udělat pro to, aby nařízení o digitální ochraně prostě bylo opravdu uplatňováno, aplikováno a ptám se, zdali tady ještě potřebujeme i privacy. Myslíte si, že by pomohlo, kdybychom navýšili také vzdělanost v oblasti digitální mezi mladými lidmi, to znamená vzdělávat mladé lidi v této oblasti. E, ptám se, zdali vy nějakým způsobem také e, spolupracujete s úřady a organizacemi, jejichž hlavním cílem je ochrana osobních údajů. Můžete na to zareagovat, prosím? Děkuji, děkuji paní Zipl za tuto otázku. Samozřejmě, samozřejmě to je něco, čím se hodně zabýváme. Co můžeme udělat? Ano, GDPR zavádí ten eh, princip, defaultní princip, automatický princip soukromí. A to je přesně to, o co nám jde. V podstatě lidé musí být v pozici, že budou v podstatě vědět nebo budou si eh, jistí tím, že vlastně poskytovatele služeb, které využívám, budou respektovat moje soukromí. To znamená, že uplatňování těchto principů a způsob, jakým webové stránky v podstatě vlastně nabízí ty různé volby, to je přesně to, na co se hodně díváme. I privacy je rozhodně velmi důležitý doplňkový nástroj, který má sloužit k ochraně osobních údajů, protože GDPR rozhodně není dostatečný dostatečné ve chvíli, kde hovoříme o zacílenosti reklamy a jiných. To znamená, my musíme dělat všechno pro to, abychom tu situaci zlepšili. Co to znamená? Eh, co, co se týče osvěty a vzdělání, tak rozhodně ano, máte pravdu. Dokonce vytváříme aplikace, eh, pomocí níž vlastně uživatelé pochopí vlastně nebo se naučí lépe chránit své soukromí a proč je GDPR eh, také zajímavé. To znamená DPAI, to znamená eh, příslušné úřady na ochranu osobních údajů, v podstatě včetně jejich inspektorů vlastně budou eh, fungovat daleko efektivněji. Takže ano, ano, to by bylo asi to, co je v tuto chvíli nejdůležitější. Ano, obecná osvěta je rozhodně důležitá, ale rozhodně si myslím, že bychom neměli lidé zahlcovat, zahlcovat příliš velkým množstvím informací. To znamená, tady potřebujeme zajistit hlavně, aby se změnil ten základní postoj eh, podniků a společností a eh, to také i v souvislosti s tou současnou situací a s chováním eh, různých podnikových, podnikatelských subjektů, protože tady například u Facebooku prostě využívají monopolní postavení. Děkuji, paní Isabela de Monte. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já mám jednu otázku, která se týká práv spotřebitelů. Jedna otázka na pana Lorda Alana. Co se týče těch falešných zpráv a falešných účtů, Nemyslíte si, že tady bychom měli mít spíše nějaký systém identifikace nebo e, kodifikace, který bude využívat mobilních telefonů a po roce 2011, kdy jsme vlastně zjistili, jakým způsobem byly neoprávněně užívány údaje, tak bych e, rád, ráda upozornila na to, jaká byla reakce Facebooku. Eh, v té době. Eh, jaká opatření jste přijali, eh, protože tady do toho byly samozřejmě zaimplikovány i irské úřady, takže to bych ráda věděla. Děkuji V první řadě, co se týče verifikace účtu. Ano, používáme kódy, které používáme pro lepší identifikaci uživatelů. V tuto chvíli podstatě nevyžadujeme pro registraci další informace týkající se reálné identity, kromě tedy toho, eh, co říkal můj kolega, to znamená ve chvíli, kdy tedy se dozvíme, že by i ten daný účet mohl být třeba falešný, ale pokud byste chtěli vy, vy, vy, získat více informací o těchto různých systémech, tak vám tyto informace můžeme použít. A například co se týče SMS kódů, tak to využívám ve chvíli, kdy třeba někdo se zaloguje do vašeho účtu z nějaké podivné destinace, takže eh, v tuto chvíli vlastně používáme tu verifikaci prostřednictvím eh, SMS kódu. Druhou, eh, druhá vlastně strana té mince je, že vlastně tady sbíráme, nebo by někdo mohl namítat, že tady sbíráme další osobní údaje. Eh, co se týče procesu po roce 2011, tak já si myslím, že regulátoři mohou pracovat dvěma různými způsoby. Takže za A samozřejmě mohou čekat na to, až se něco stane, a poté se začne eh, vyšetřovat. A druhý model je takový spíše interaktivní, to znamená, že řeknete lidem, podívejte se tímto způsobem, já se chci zlepšit, toto jsou ta zlepšení, která očekávám a nebo chceme. A co se týče té, toho výboru pro ochranu uh, osobních úrad, ú, údajů v Irsku, tak tady jsme vlastně v podstatě zvolili tu druhou cestou, to znamená ti, kteří předložili stížnost, tak ta stížnost, každá ta stížnost byla opravdu velmi řádně vyšetřena. Byly to stovky lidí, kteří se těmi stížnostmi zabývali, to znamená přišli také poté na, s návrhy řešení. Takže to je ten způsob, jakým jsme spolupracovali. A paní Angelika Minár. Děkuji. Vidím, že tady dnes máme hodně silnou rakouskou přítomnost, rakouské zástupce. Nevím, jestli je to náhoda, či není, ale já bych naváhala, navázala na to, co říkal pan Šrems. Je eh, to vlastně diametrálně odlišné od toho, co jsme slyšeli celé odpoledne, totiž, že žádné údaje ke Cambridge Analytica neodešly, neunikly a Hmm, to, co říká pan Šrems, tak je eh, zřejmé, že toto tvrzení prostě je nepodložené a já bych vám položila eh, eh, pane Elene, znovu tuto otázku. Vy jste tady celé odpoledne a oficiálně Facebook říká, ne, žádné údaje Cambridge Analytica neodešly. A potom ještě konkrétní otázku já jsem Eh, představitelkou liberální strany, bereme velmi seriózně GDPR a eh, podle odborníků na ochranu údajů já jako politička eh, nemohu již nadále užívat WhatsApp, protože tam probíhá takzvaný mining dat, vytěžování těch dat, takže chci vědět, jestli tomu tak je, či tomu tak není. Konkrétně vyjasním tu situaci z Cambridge Analytica. Jsou tady širší aspekty, pokud jde o to, zda některé aplikace zneužily data a my se eh, snažíme identifikovat, zda k takovému zneužití došlo. Ale pak specificky konkrétně ke Cambridge Analytica. Oni měli smlouvu s firmou GSA, kterou vedl doktor Kogan a smlouva byla taková, zajistěte nám tyto údaje od amerických uživatelů, abychom je použili v kampani. 97 eh, procent osob, kteří si použili eh, tu Koganovu aplikaci, byli američanty a tam bylo mezi tím nějaké evropské údaje, nicméně to, co předal Cambridge Analytice, byly americké údaje. To chtěli a to je to vysvětlení. Takže pokud eh, eh, se říká, že Cambridge Analytica měla nějaké evropské údaje pro užití v Evropě, my říkáme, že nemáme o tom žádné doklady, to je potřeba provést ten audit. Doufám, doufáme, že, to je, že tomu tak je, ale musíme to potvrdit. Ale to, pokud jde o Cambridge Analytica, byly to americké údaje a e, také doktor Kogan říká, že předal jenom americké e, údaje Cambridge Analytica. Takže velmi jasně to říkám. A ta druhá otázka mě překvapuje e, naše vnímání je takové, co se eh, týče této aplikace, která se, o které se říká, že naopak velmi dobře soukromně eh, chrá, dobře chrání soukromí, je tam defaultní eh, kódování a nikdo, kdo je mimo vaší tu aplikaci, právě protože je to ta end-to-end -end encryption, tedy mm, kódování mezi oběma stranami se k vašim vzkazům nemůže dostat. Možná je tady otázka kontaktní seznamu kontaktu, ale ty klíčové věci, ty citlivé věci jsou velmi dobře chráněny na WhatsAppu. Já mám otázku na Maxe Šremse. Já znám dva modely. Jedním modelem je to, že vlastně vyděláváte na reklamě a nebo můžete vydělávat také na autorském právu. Toto jsou dva systémy, které v podstatě vy, umožňují také využívání eh, sítě. A teď si uvědomujeme, že vlastně eh, ty eh, reklamy se v podstatě pohybují velmi svobodně všemi sociálními médii a samozřejmě, že tady také někdo za tu reklamu musí je platit. To znamená, že tady máme na, jednu stranu tu, na jedné straně tu paritu a na druhé straně máme to autorské právo, protože tady samozřejmě hovoříme také o umělcích, kteří musí dostat zaplaceno za své dílo. A to se v tuto chvíli neděje. Takže chci se zeptat, jak můžeme chránit eh, kulturní dědictví eh, Evropy v tomto kontextu? Já nevím, jestli jsem tím správným člověkem, který na to může odpovědět, ale možná, že k tomu můžu jak si doplnit pár aspektů, které možná pomohou take this away. Pokud si máte něco odnést z tohoto slyšení, onlineová reklama není vždy motivována daty, nemusí být tím, nepotřebuje ta osobní data když dáte něco do kontextu, nějaké eh, reklamy třeba na auta, tak je to reklama na webové stránci o, o autech a to vůbec ne, nepotřebuje k tomu ty eh, osobní údaje. Tady lidé dnes si myslí, že eh, na internetu máte reklamu jenom založenou na osobních údajích. Tomu tak není, protože by jinak třeba existovala taková placená televize. Hm, když si do toho pustí pustíme hlouběji, pokud jde o tu argumentaci, tak toto je jedna věc. A druhá věc, online reklama eh, v tom prostředí online reklamy je potřeba zjistit, kdo na tom kolik peněz vydělává. Já jsem hovořil s vydavatelem rakouským a eh, on říká v makroreklamě Eh, tam není příliš velké, eh, velký výdělek, zatímco to mikro, kde tam vlastně u té makro reklamy vydělává nejvíce na tom Google a další velké, mm, ty velké vyhledávače, takže eh, je potřeba rozumět tomu, kdo vlastně vydělává na té reklamě. Je tady velký rozdíl v různých typech reklamy. A ještě Richard říkal, že je potřeba diskutovat o tě odpovědnosti třetích stran. To není třeba o tom diskutovat. Máte článek 26 GDPR a bylo to také ve směrnici. Tady není představa eh, potřeba o něčem diskutovat. To je, ty, ta pravidla v, je v těch eh, zákonech jsou velmi jasná. Eh, další je, prosím, paní Miriam Dali. Děkuji. Otázka na pana uh, eh, Šremse, který, eh, pokud jde o váš poslední případ, byla tam potřeba legislativní interpretace Mm, e, zneužití osobních údajů. Pokud mohu říci e, to obe, obecně vaše e, ty případy vlastně vedly k, mají dopad na interpretaci evropských zákonů a zajímá nás budoucí legislativa a vaš, vy jste položil otázku, bude se toto, změní se toto z GDPR, tato interpretace, kterou jste která byla vlastně vyslovena. My eh, eh, my si klademe otázku, zda GDPR dokáže zastavit toto zneužívání eh, od eh, osobních údajů. Jak vnímáte reformu eh, e-privacy, která je momentálně blokována v radě a jak vidíte budoucí právní rámec takový, aby vlastně uzavřel jakákoliv ty mezery v zákoně, jaké hlavní priority by měly v těch budoucích předpisech mít být. Já Děkuji eh, pokud jde o e-privacy, tam eh, já k tomu nemám mnoho co říci. Po letech práce na GDPR tam už eh, se jaksi nechci do toho dále pouštět, ale obecně řečeno musím si říct, že e-privacy musí být v souladu s GDPR. Pokud by nebyla, byla by asi v rozporu i se základní listinou. Eh, GDPR, když se podíváte na politiky ochrany strany soukromí velkých společností a nemluvím jenom o Facebooku. Tam vlastně spoustu věcí ignorují eh, eh, Nyní je možnost eh, ten souhlas eh, navázat přímo na produkt a to bylo tématem pře eh, diskuzí zde a velké firmy to ignorují. Facebook má takový pop-up, který chce ten souhlas navázaný na konkrétní produkt, ale jinde to není, ale možná pan Ellen k tomu může něco říci mm, ten, eh, ta, ta kauza neprojde, bude stát 4%, eh, eh, která, o kterých se tady mluví, ale pokud je teorie, tedy jaký je, proč je ten přístup ignorovat GDPR celým tím odvětvím, dokonce si myslím, že je tady takový tlak zpátky, nedovolme, aby nám Evropani jaksi vládli. Nevím, jaký je důvod zatím, ale je zajímavé, zajímavé, jak daleko jde ta lhostejnost, ignorance či nezájem. E, není to jenom o to, že posuneme někam kousek hranice těch předpisů, ale je to zcela jasná Eh, eh, ignorance. Myslím, tady se má za to, že těch 4% eh, těch malých podniků vlastně to jak si zachrání a, a ty velké firmy to ignorují. To je můj první dojem a proto také stále vystupujeme s novými věcmi, novými podá, podáními. Bude zajímavé, jak jednotlivé úřady budou na ty, ta podání reagovat a obávám se, že různé členské státy různě. No, uh, Reinhard Butikov. Nyní paní, uh, pan Reinhard Butikofer. Eh, Vážený eh, pane Elene, vy jste, vy jste reagoval tak cynicky, když jste řekl, že na koncepce jako informovaný souhlas jsou různé interpretace právníků. I pokud víme, že třeba nedošlo, nebo tedy pokud nedošlo k porušení práva. Já se chci zeptat, paní Pachl, mohla byste pohovořit ještě více podrobně o věcech, eh, které se souvisejí s těmi kolektivními žalobami, s těmi kolektivními nápravnými prostředky, s odpovědností a s dalšími tématy. Potom třeba kontrola algoritmů nebo etická, nějaké etická pravidla pro algoritmy. Jsou to věci, které byste nám doporučila nebo kde vidíte sama, že by měly být naše priority? Děkuji. Takže za prvé, ty hromadné žaloby. Musí být jasné, že nařízení GDPR neumožňuje kolektivní žaloby. Vždycky se tak nějak o tom hovoří, vždycky se ty kolektivní žaloby někde objeví, ale nejsou v tom nařízení. Pouze GDPR dává členským státům možnost že mohou eh, dát mandát nějaké organizace, která chrání práva subjektů údajů, aby činili, aby mm, dávali žaloby, aby činili nějaké akce, aby se zabránilo tomu nelegálnímu chování. Ale musí to být tak, že ta organizace získá individuální mandát by žádala očkodnění. GDPR to neumožňuje. Nicméně jste ten nový spotřebitelský program, který komise navrhla v Dubnu a tam jsou opatření na ochranu spotřebitelů, včetně také možnosti eh, podávání hromadných žalob, eh, když dojde k porušení eh, ochrany údajů. Myslím si, že to je velice důležité, že jste tento nový nástroj, že bude co nejdříve, nebo je tedy důležité, aby to bylo co nejdříve schváleno legislátory, abychom měli v ruce nějaký konkrétní nástroj, související s porušením eh, ochrany osobních údajů, k nímž dochází k obrovskému rozsahu, protože nyní je to tak, že je to pouze ve čtyřech členských státech. Eh, takže třeba eh, u toho Facebooku to zatím bylo pouze, pouze čtyři organizace spotřebitelů chtěli nebo chtějí zažalovat Facebook. Dále, co se týče algoritmu, to si myslím, že je velice důležitá otázka, a navíc je to velice relevantní i pro nařízení GDPR, zejména když si uvědomíme, že se algoritmy využívají čím dál tím více, používají se také třeba umělá inteligence, a jedna z takových klíčových věcí, které budeme muset eh, proskoumat, a zejména i co se týče mm, interpretace a donucování nebo vymáhání práva, je to, jak eh, pokud zde bude nějaké rozhodnutí, že máte nebo nemáte k něčemu přístup na základě eh, toho, že nějaký ten algoritmus to rozhodne, Tady se říká, že jste musíte mít získat vysvětlení a že máte právo nesouhlasit s tím rozhodnutím, ale to je zcela jistě něco, kde ještě k tomu musí soudy dát jasnou interpretaci. Děkuji. Nyní paní Mady Delvo, prosím. Děkuji za slovo. Já se také obrátím na paní Ursulu Pachl. Já jsem se zúčastnila dvou částí tohoto slyšení a musím říci, že nevím, k čemu je vlastně to, že se zde ptáme představitelů Facebooku, protože nic nového jsme se nedozvěděli, všechno je zkrátka v pořádku, všechno je skvělé, ale když se dívám na to, jak se na to tváří, na ty výroky lidé, kteří sedí v té, na té pravé straně stolu, tak eh, to mám eh, pochyby. Takže co se týče, máme zde novou legislativu, máme zde také eh, agenturu, takže um, bude tedy možné vymáhat tuto legislativu. Bude to obtížné, musíme čelit této výzvě. Navíc eh, je zde také harmonizace a harmonizovaný přístup mezi členskými státy. To bude asi nejtěžší problém. A pokud jste říkali o těch ty 4%, to si myslím, že by mohlo stačit. Já se teď chci zeptat, jak je to s ochranou údajů v rozsahu návrhu komise jak můžeme vyhodnotit takovou tu morální újmu? Protože to je obrovský problém. Hovoříme zde o finanční újmě, ale jak je to tedy s tou morální újmou, s tou morálním, s tím morálním poškozením? Omlouvám se, že jsem hovořila příliš dlouze. Děkuji. Ano, to je opravdu jedna z těch klíčových otázek a já se obávám, že nemám úplně připravenou odpověď. Musíme si říci, že nařízení GDPR říká, že může dojít kromě té materiální i k té nemateriální újmě a že je také možnost žádat o kompenzaci, takže to je bod číslo jedna, to znamená, platí to v celé Evropské unii. A za druhé víme, že hodnota údajů, tam nemáme nějaké stanovené normy, mm, nemáme ani úplně jasnou asi judikaturu. A myslím si, že budeme zkrátka muset počkat na nějaká budoucí rozhodnutí soudu, až ty spotřebitelské organizace eh, budou tyto věci řešit u soudu teď vlastně žádost, aby zde byla náhrada pro nejenom uživatele, kteří jsou zastoupeni v těch organizacích, ale vlastně pro všechny uživatele Facebooku. A musíme si uvědomit, že se opravdu nejedná pouze o ekonomickou újmu, která stejně bude asi dost obtížná třeba nějak vyčíslit v mnoha případech, ale že byste měla být e, i očkodnění za tu jinou než ekonomickou újmu. Já bych do toho možná jenom skočil Eh, třeba v Rakousku se říká, nebo v Rakousku soudy dávají 750 eur mm, za nějaké porušení, které se týkají eh, kreditních karet. Ehm, takže každý soud potom rozhodne, jak to bude, ale vy, jak jste říkala, těch 200 eur, to je velice nízké, to je asi úplně nejnižší, co bude, ale pokud to vynásobíme počtem těch uživatelů, tak už to bude asi zajímavější číslo. Děkuji nyní paní Cornelia Ernst. Děkuji, děkuji mnohokrát. Já mám otázku na Maxe Šremse. Ano, máme tady už spoustu žalob a stížností také z vaší strany. Když jste měli úspěch, tak jsme všichni byli nadšení samozřejmě, ale já mám otázku žaloby, eh, dohledové úřady. Já se ptám, co vlastně musí Facebook udělat pro to, aby opětovně získal důvěru Maxe Šremse. Eh, to je pro mě dost důležité, protože tady v tuto chvíli existují různé žaloby právě na Facebook a jiné společnosti. A jak to vypadá s orgány dohledu? a do jaké míry jsou vůbec nějakým způsobem jaksi schopné tento dohled eh, provádět. A třetí otázka, to je velmi krátká. Eh, to také i v souvislosti s mojí liberální kolegyní. Co se týče WhatsAppu, protože ty tady, tady bylo zmíněno, jak je to neuvěřitelně skvěle zašifrováno, chráněno, takže co si o to myslíte? Takže začnu se zadu. Co se týče WhatsAppu, tak tady v podstatě ty lepší údaje jsou prodávány v Facebooku. A to v podstatě je takovýmto způsobem děláno. Víc k tomu nemohu říct. Eh, to je prostě zcela zásadní problém, protože k tomu tak prostě je za, za druhé. Co se týče orgánů dohledu, já si myslím, že v souvislosti s GDPR v tuto chvíli už ty orgány mají pravomoce, mohou vyšetřovat. Nicméně otázkou je, eh, je v podstatě tam kultura eh, protože já jsem se do oblasti soukromí dostal v podstatě jako uh, uh, právník. Uh, Eh, protože samozřejmě to je také otázka kultury, kulturní mentality, to znamená, jakým způsobem k tomu budeme přizpůsobovat, přistupovat, bude to soft law, bude to hard law e, a to uvidíme v následujících dvou, třech letech. Zdali tedy e, budeme tady schopni v Evropě zajistit v podstatě nějakým způsobem opravdu právo, které bude zajišťovat dohled nad e, ochranou osobních údajů i včetně prostě oblasti dopravy. Tak a co musí udělat, co by musel udělat Facebook? No, eh, podívejte se. Eh, většina věcí, kterou eh, Facebook dělá, je v pořádku a většina těch stížností, nebo ve většině těch stížností eh, jsme hovořili, že přece teď tady to musíte prostě jenom eh, pozměnit v podstatě jednu, jednu, jedno procento eh, toho vašeho postavení nebo té vaší pozice. A říkáme, jde tady v podstatě o změnu, řekněme, jedné, jednoho procenta způsobu vaše, vaší práce, protože oni mají ten systém, který je prostě one size fits all, to znamená prostě systém jeden uplatňovaný úplně na všechno, což v podstatě je v, rozpa, v rozporu s tou naší kulturou. Je pravda, že kdyby to prostě, prostě jenom trošičku upravili, že by třeba byli o něco méně bohatí, ale vyřešili by všechny problémy. Takže moje otázka je na pana Lorda Elena já bych rád věděl, jakým eh, způsobem tady funguje spolupráce s úřadem pro dohled eh, nad osobními údaji, jak tedy ta spolupráce vypadá s Irským úřadem pro ochranu osobních údajů. Chci ujasnit ještě jednu věc. Myslím si, že tady v posledních eh, měsících a letech došlo k pozitivnímu pokroku, co se týče, jak se snahy zajistit soulad s GDPR. Eh, to znamená, my jsme opravdu spolupracovali, setkali se se zástupci mnohých úřadů pro ochranu eh, osobních údajů. Pokud máte pocit, že jsme spolupracovali pouze tedy se irským úřadem pro ochranu osobních údajů, tak tomu tak není. My jsme opravdu se setkali se zástupci mnohých úřadů v, z mnohých členských eh, států EU, jak například pan Detven předtím, než přišel do Facebooku, byl ve Vodafonu a on v podstatě je v tuto chvíli eh, opravdu pověřen tady právě tou otázkou zajištění souladu s GDPR. Takže já nechci být jaksi v, poz, být v pozici, kdy budu prostě obhajovat úplně všechno, co jsme dělali v minulosti. Ano, na, některém, eh, na některé kritice se prostě neschodneme, na některé ano, a to je také v pořádku. Prostě některé ty soudní případy jsme eh, u soudu vyhráli, některé prohráli, to znamená, někdy jsme měli pravdu, někdy jsme neměli pravdu. To znamená, my se snažíme udělat všechno pro to, abych naše spolupráce s úřady pro ochranu Eh, eh, osobních údajů. Já bych byl velmi rád, kdybychom byli schopni opravdu eh, podle slov pana Šrimse uzavřít ty poslední mezery, které ještě v tuto chvíli existují. Myslím si, že to je rozhodně cíl, který si můžeme stanovit. Tak, Isabela, prosím. Děkuji, děkuji. Já mám otázku na Lorda Alena. Mm, víte, vy jste mě opravdu nepřesvědčil ve vašem eh, posledním výstupu pokud opravdu chcete bojovat proti falešným účtům, tak musíte vybudovat opravdu seriózní systém. To znamená, ve chvíli, kdy dojde k registraci nebo k loginu, tak prostě pošlete verifikační kód na mobilní telefon. Přece to by bylo poměrně rychle, protože pokud budete hledat nějaký jiný systém, no tak to je spíše směšné. Co se týče té normy na ochranu osobních údajů, ta vlastně ten Předchozí právní základ počítal s převodem údajů. V tuto chvíli se hovoří o legitimních zájmech. Ale co to je legitimní zájem? To znamená používání údajů za účelem zisku? Nebo co to znamená? Takže co se týče těch falešných účtů. Já si myslím, že už jsem to zcela jasně naznačil. To se je samozřejmě, existuje tady otevřený prostor pro debatu. Uh, my jsme eh, zatím ještě nebyli, nebo nejsme přesvědčeni o tom, že vlastně tady došlo k nějakému zásadnímu, nebo takto. Nemyslíme si, že by bylo odůvodněné eh, schromažďovat ještě další eh, množství osobních údajů pro to, aby došlo k verifikaci my to vnímáme tak v tuto chvíli, že tam, kde v podstatě u nás vznikne nějaká pochybnost o reálné existenci eh, konkrétního člověka za účtem, eh, tak tam, eh, to, tam vlastně další doplňkové informace vyžadujeme. Ale Samozřejmě je to téma nebo otázka, která je stále otevřená, na kterou se můžeme rozhodně podívat. Takže nevím, možná, že v budoucnosti prostě budeme hovořit o nějaké digitální identifikaci. Samozřejmě, samozřejmě nám eh, jde o to, abychom v podstatě zajistili ochranu osobních údajů a zároveň neschromažďovali příliš mnoho osobních údajů na druhou stranu pro tu verifikaci. To znamená, to, my samozřejmě chceme poskytovat řádné služby a proto potřebujeme tady vyvíjet určité aktivity, které v podstatě vyvíjíme. To znamená, my tady v tuto chvíli si, myslím, nemůžeme ty to věci od sebe oddělit, takže rozhodně tady máme v podstatě sběr eh, dat i ze strany třetí a nicméně tady v tuto chvíli dochází a bude docházet eh, k testování. My si myslíme, že to je v podstatě v pořádku a musíme mm, tak jednat také v souvislosti se, eh, se zavedením GDPR, to znamená, eh, musíme zajistit prostě řádné a bezpečné využívání sociálních sítí. Děkuji. A to dlouhé odpoledne se blíží ke konci. Děkuji všem, děkuji za to, že jste byli tak disciplinovaní, že jste se drželi všech pravidel. Chci také poděkovat tlumočníkům a chci, abychom všichni, nebo chci říci, že my opravdu všichni si vážíme vaší práce. Děkuji, říká pan předseda. A chci ještě připomenout, že další naše eh, setkání se odehraje 2. července ve Štrasburku pan King, paní Jourová, pan Ansip, pan Timmermans a paní Vestager eh, v podstatě ještě nepotvrdili, ale ti první tři potvrdili, eh, protože podstatě samozřejmě tady hovoříme o respektování základních eh, lidských eh, práv. Paní Šantperke mm, Doufáme, se bude toho jednání také účastnit, ještě to nemáme stoprocentně potvrzené, ale samozřejmě je velmi důležité, nebo prostě je si vědomá toho, že eh, její přítomnost je důležitá. Takže se potkáme 2. července a poté ještě 28. června se odehraje další setkání a 2. 9. a 10. července se potkáme v Bruselu a ve Štrasburku. Děkuji mnohokrát. Tímto jednání u konce a přeji vám hezký večer.